Good morning. We are... Dobré, rá, dobré ráno, takže budeme pokračovat v naší schůzi. Je to poslední schůze před letními prázdninami. Je to pěkné, že jste tady v tak hojném počtu. Máme zde dnes novou prezentaci Evropského účetního dvora za pět minut, potom tři minuty zpravodaj, dvě minuty komise Takže jsem velmi ráda. Máme tady první zvláštní zprávu 8 2017, systém EU pro kontrolu rebolovu. Pan Januš Vojčechovský je odpovědný člen Evropského účetního dvora, takže bych vám hned dala slovo na pět minut, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že vám mohu představit před výborem naši zvláštní zprávu o kontrole rybolovu. Je zapotřebí většího úsilí. Jak víte, politika rybolovu úzce souvisí eh, s efektivním kontrolním systémem. A tento efektivní kontrolní systém byl předmětem našeho auditu. Hlavní otázka, na kterou se soustředil audit. Eh, chtěl bych použít prezentaci, ale nevím, jestli to funguje. Technicky zdá se, že to nefunguje. No, budu tedy pokračovat navzdory technickým problémům. Otázka auditu byla, zda Evropská unie má efektivní systém kontroly. Dále jsme se eh, eh, dívali na efektivní ehm, opatření, pokud jde o údaje, pokud jde o eh, flotily a sankce. Soustředili jsme se na Španělsko, Francii, Itálii a Velkou Británii. A naše odpověď byla, pokud je o efektivní ehm, systémy kontroly, odpověď je ještě ne. Evropská unie eh, v tu dobu ještě neměla dostatečně efektivní systém kontroly rybolovu. Eh, došlo k pokroku v posledním desetiletí, ale členské státy ještě plně neimplementovaly kontrolní nařízení. Některá ustanovení nařízení také potřebují změnit. Hlavní závěry. Eh, je zde především problém, pokud je o registraci plavidel Zjistili jsme, že jsou velké rozdíly mezi registrací plavidel, tedy mezi jednotlivými členskými státy a, a komisí. Existují různé rejstříky, některé Eh, některá plavidla jsou registrovaná v členských státech, některá u komise, ale eh, nepřekrývá se to a rejstřík je zkrátka nespolehlivý. Doporučujeme, aby existovaly postupy na ověřování informací v rejstřících o plavidlech. A, a komise by měla navrhnout pravidla pro ověřování eh, toneláže a výkonu motoru. Důležitý eh, závěr se týká také řídících opatření. Především eh, se týká monitorovacího systému lodí. 89 evropské flotily není napojeno na satelitní sledování. Pouze 11 plavidel je kontrolováno satelitním systémem. A další otázka se týká přidělování kvót. Kritéria pro přidělování kvót eh, nebyla vždy transparentní. Existoval problém, že některé členské státy delegovaly rozdělení kvót eh, organizacím výrobců. Eh, a to znamená, že zde může být konflikt zájmů a kritéria nebyla vždy transparentní. Doporučujeme informovat komisi o e, systému e, přidělování kvót, jaké členské státy používají a také navrhujeme alternativní systém lokalizace pro malá plavidla. Další závěr. E, údaje o rybolovi, rybolovu. Ty byly naprosto nespolehlivé. Především malá plavidla předkládala údaje na papíře a sdílení údajů mezi členskými státy bylo nedostatečné. Doporučujeme zlepšit ověřování údajů, především pro malá plavidla, to je tedy doporučení pro členské státy. Komise by měla vytvořit eh, platformu pro výměnu informací pro členské státy a měla by také podporovat eh, systém elektronického podávání údajů pro malá plavidla. Pokud je o inspekční systém, závěr je, že eh, inspekční systém fungoval, ale sankce dostatečně neodrazovaly a není zde také rovné zacházení se všemi se všemi rybáři. Toto rovné zacházení nebylo zaručeno. Doporučujeme, aby existovaly e, dispazivní e, sankce, především e, pro ty, kteří opakovaně porušují pravidla. Zjistili jsme, že někteří byli potrestáni pětkrát za minulý rok a přesto pokračují v porušování pravidel, takže to ukazuje, že systém sankcí není efektivní. Další doporučení plně implementovat systém bodů, tak aby existovalo, eh, existovaly rovné podmínky pro všechny a také navrhnout systémy výměny údajů o porušování pravidel a o sankcích. To je doporučení na komisi. A pozitivní je, že Evropská komise eh, se postavila kladně k našim doporučením a Eh, potvrdila, že bude implementovat v praxi naše doporučení. Eh, my jsme s komisí spolupracovali při tomto auditu a také při následných krocích. Doufáme, že tento audit bude mít pozitivní dopad na zlepšení kontrolního systému v politice Liborovu. Děkuji. Ano, velmi vám děkuji. Nyní má slovo komise, zástupce komise na tři minuty. Thank you very much. Dobré ráno, mnohokrát děkuji. Komise skutečně vítá zprávu Evropského účetního dvora, je to velice důležitá zpráva. V neposlední řadě proto, že kontrolní systém v oblasti libolovu je důležitý pro efektivní implementaci společné rybářské politiky ale také proto, že to přichází v naprosto zásadní chvíli, v období, kdy komise před nedávnou dobou dokončila vlastní hodnocení kontrolních opatření. Jsme rádi, že závěry účetního dvora odpovídají závěrům, kterých dosáhla také komise ve svém hodnocení. Souhlasíme s tím, že jsou zde důležité nedostatky v oblastech, o kterých hovořil účetní dvůr. A existují zde nedostatky v implementaci. Implementace v členských státech e, je rozdílná. Spolupracujeme úzce s členskými státy, chceme zlepšit úroveň implementace a mohu vám říci, že jsme začali již implementovat celou řadu opatření, doporučení. Je zde důležitý aspekt, který zmínil e, dvůr, a to že v kontrolním nařízení je celá řada opatření, která je třeba novelizovat. V tomto ohledu jsem velice ráda, že mohu říci, a to je e, nová věc, oznámená také výboru PECH, Komise před nedávnem zahájila iniciativu na e, přeskum kontrolního systému rybolovu. Samozřejmě nemůžeme předcházet výsledkům tohoto procesu přeskumu, ale mohu vás ujistit, že komise eh, v celém procesu bude zohledňovat doporučení EUD. Eh, zcela souhlasíme, už jsme začali s implementací a pokud jde o přeskum kontrolního nařízení, zohledníme veškerá doporučení Evropského účetního dvora. Děkuji. Frau Arena. Paní Arena, Děkuji. Pokud si dobře pamatuji, tak komise má, nese za toto odpovědnost, takže jak to, že to už dávno nebylo uděláno? Mohla, mohla bych vás ještě poprosit o stanovisko k této otázce? Yes. Uh, well, as I already said, uh... Jak jsem řekla, komise v nedávné době provedla hodnocení implementace a obecné hodnocení kontrolního nařízení. Zda plní svůj účel. Pokud jde o úroveň implementace, dospěli jsme k závěru, podobně jako dvůr, že úroveň implementace je rozdílná v různých členských státech a že to není uspokojivé v celé řadě oblastí. Jedna z oblastí, která pro nás představuje největší znepokojení, je aplikace sankcí. Je důležité, aby sankce byly používány spravedlivým způsobem, aby byly přiměřené, aby byly dostatečně odrazující a e, tak, aby existovalo rovné zacházení se všemi rybáři v celé EU. Komise přednedávnem zahájila iniciativu na přeskum situace ve všech členských státech a učiní odpovídající kroky. Pokud jde o implementaci, byla identifikována celá řada problémů, pokud jde o předávání údajů a analýzu údajů a schromažďování údajů. A pokud je o údajů, je o úlovcích, e, zde je také nedostatek, ale to je otázka, která má několik dimenzí. A má určitý rozměr na úrovni e, implementace současného nařízení, na tom pracujeme, ale je zde také další dimenze, a to e, pokud jde o další úpravu nařízení. Dvůr poukazuje na to, že zde existují mezery, pokud jde o registraci úlovků, především eh, malých plavidel. To je něco s, tím, s čím plně souhlasíme. komise eh, v iniciativě, kterou zahájila na přeskum, se bude soustředit především na tento bod. Jsou zde další rozměry, ale dnes nemáme dostatek času na to, abychom prošli eh, veškerá doporučení účetního dvora a abychom prošli veškeré, veškeré kroky, které už eh, komise udělala nebo které eh, v nejbližší době udělá. Děkuji, takže budeme čekat ještě na výsledky. Zpravodaj zde není, tímto děkuji tedy a pracovní dokument bude ještě rozdán. Tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, to je zvláštní zpráva 9 2017 o obchodování s lidmi v Jižní a Jihovýchodní Asii. Zpravodajem za Evropský účetní dvůr je paní Jakobsen. Takže paní Jakobsen, máte slovo, abyste nám pre- pre- prezentovala tuto zprávu. Děkuji. Gentlemen, ladies and gentlemen. A paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost vám představit zvláštní zprávu o podpoře EU na boj proti obchodování s lidmi v Jižní a Jihovýchodní Asii. Obchodování s lidmi je kriminální aktivita, která vydělává hodně peněz. Je to něco, co ohrožuje bezpečnost. Obchodování s lidmi zahrnuje eh, převoz lidí, násilný převoz lidí a s cílem zneužívání. Většina obětí jsou ženy a dívky a eh, většinou jsou eh, poté donuceni ke sexuálním aktivitám nebo k nucené práci. A já bych uvedla několik čísel. Europol odhaduje, že eh, každý rok se vydělá eh, z obchodování s lidmi 29 miliard eur. Eh, Global Slavery Index roku 2016 odhaduje, že 46 milionů lidí je v situaci moderního otroctví. Dvě třetiny z nich jsou z Asie. Audit eh, hodnotil eh, relevantnost 35 projektů v deseti různých zemích v tomto regionu. Celkem eh, tyto projekty zahrnovaly 31 milionů eur. Boj proti obchodování s lidmi je dlouhodobá věc. A při řešení tohoto problému je třeba řešit především důvody obchodování s lidmi. Nerovnost pohlaví, práva menšin, vzdělávání a otázku zdraví. My, kteří jsme často a rádi na zahradě, víme, že e, e, v podstatě plení je nejefektivnější, když zničíte kořeny ehm, e, plevelu. A proto je třeba zničit také kořeny ehm, obchodování s lidmi. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli soustředit se v auditu na některé zdrojové země obchodování s lidmi. Eh, zužili jsme to na regionu Jižní a Jihovýchodní Asie, kde obchodování s lidmi je skutečně závažným problémem. Z tohoto důvodu mezi prioritami EU je to také priorita ehm, v boji proti obchodování s lidmi. Hodnotili jsme, zda pomoc EU v těchto regionech byla efektivní. Hodnotili jsme, zda Evropská unie má komplexní přístup k boji proti obchodování s lidmi a zda projekty financování EU efektivně přispěly, přispěly k řešení obchodování s lidmi. Co jsme zjistili? Celkově jsme dospěli k závěru, že Evropská unie byla částečně efektivní v, podporu, v podpoře proti um, obchodování s lidmi v tomto regionu. A, a, rámec pro politiku v této oblasti zahrnuje komplexní přístup k obchodování s lidmi. Nicméně strategie EU nezahrnovala žádné konkrétní cíle. To by bývalo pomohlo Eh, při připravování konkrétních kroků eh, v terénu a také při hodnocení výsledků. Evropská komise a ESVČ využívají celou řadu nástrojů v boji proti obchodování s lidmi. Eh, Dialogy o lidských právech jsou velice užitečným nástrojem. Nicméně Evropská unie eh, neměla úspěch eh, při vytváření nového partnerství na boj proti obchodování s lidmi eh, se zeměmi tohoto regionu. Další nástroj, kterého komise využívá, jsou jednotlivé projekty. Tyto projekty jsou často implementovány místními nevládními organizacemi. Zjistili jsme, že navzdory některým slabým místům veškeré tyto projekty přinesly nějaké pozitivní dopady. Nicméně eh, dopad těchto projektů by mohl být větší. A eh, v celé řadě případů eh, byl problém s trvalou udržitelností. Došlo e, k celkovému zlepšení e, v boji proti obchodování s lidmi v regionu. E, není možné tento úspěch ale propojit s konkrétními kroky EU, ať už jde o financování nebo výsledky. Celkově jsme učinili některá opatření a víme, že komise musí ještě předložit novou strategii, která bude pokrývat období po roce 2016. Také čekáme, až komise zveřejní komplexní hodnocení dosažených výsledků. Doporučujeme komisi, aby eh, vytvořila, aby rozvinula dále rámec pro boj eh, proti obchodování s lidmi a za druhé doporučujeme optimalizovat dopad projektů eh, tím, že se komise bude soustředit na to, že tyto projekty budou začleněny do komplexního rámce. Komise by měla podporovat projekty, které mají největší pravděpodobnost, že přispějí eh, k boji proti obchodování s lidmi a zároveň je třeba, aby komise podporovala synergie mezi projekty. Boj proti obchodování s lidmi eh, si vyžaduje eh, nové priority a také koordinovanější kroky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Za, za komisi generální ředitelství DEVKO máte slovo na tři minuty. Uh, Děkuji předsedo, předsedkyně. Komise vítá tuto zprávu a také snahy, které už byly učiněny v boji proti obchodování s lidmi ve východní a jihovýchodní Asii. Souhlasíme s tím, že celkově se tento boj proti obchodování s lidmi zlepšil, ale že je potřeba učinit další kroky. Komise úzce spolupracuje s ESVČ protože eh, obchodování s lidmi je součástí našich závazků eh, v rámci eh, bezpečnostní politiky. Evropská unie tímto způsobem chce řešit porušování lidských práv. Obchodování s lidmi bylo probíráno v rámci strukturovaného dialogu se zeměmi tohoto regionu a také v regionálních formátech, jako je ASEAN a SN. Hovořili jsme o tématech, jako jsou lidská práva. Je to proces, který si vyžaduje eh, čas, zdroje a také silnou spolupráci s každým aktérem. Hodnotíme svoji zkušenost ehm, a toho, co dosáhla současná eh, strategie. Ehm, zjišťujeme, jaké jsou problémy a eh, hovoříme se zainteresovanými stranami eh, o dalších krocích. Hlavním cílem je, abychom Um, brali v potaz socioekonomický kontext a aby se nám uh, podařilo mít um, řešení uh, šitá na míru, jak doporučuje EUD. Pokud jde o uh, další rozvoj strategického rámce, komise se bude snažit implementovat toto doporučení. Především chce vytvořit aktualizovaný seznam priorit v rámci politiky po roce 2016. Chceme se více soustředit eh, na boj proti obchodování s lidmi eh, v dialogu eh, s zeměmi tohoto regionu. Komise bude plně využívat toho, co jsme se naučili z předchozích aktivit a z publikovaných dokumentů. Pokud jde o pokyny pro kroky e, na místě. Tyto pokyny budeme také aktualizovat. Pokud je o doporučení číslo 2, e, projekty analyzované EUD byly implementovány v problematické politické situaci. Udržitelnost projektů pro nás vždy byla e, důležitou záležitostí, stejně tak jako pro delegace komise. Zajistit udržitelnost některých kroků, jako je například přímá pomoc obětem, to je velice problematické. V budoucnosti se budeme více soustředit na operační kroky, jak říká EUD, když budeme implementovat konkrétní opatření na boj proti obchodování s lidmi eh, v Jižní a Jihovýchodní Asii. Děkuji. Kolega Salafranka je zpravodajem pro tuto zprávu, takže na dvě minuty vám uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za zprávu, kterou jste nám prezentovali za Evropský účetní dvůr týkající se boji proti obchodování s lidmi, že hovořil jste o vysokém procentu lidí, až 80%, zejména jsou to ženy, které čelí často vykořišťování sexuálnímu domácímu násilí. To je opravdu katastrofa a Evropská unie nesmí zůstat bez reakce se zavřenýma očima. Vyslechli jsem s velkým zájmem vaši prezentaci a Hovoří se téměř o 40 milionech eh, lidé, lidí, kteří jsou do tohoto zapojeni. Je to opravdu obrovská zločinná organizace, která svým významem přesahuje nelegální obchodování se zbraněmi. Evropský účetní dvůr sděluje, že deset zemí, ve kterých byl ten, bylo šetření prováděno, že opatření, přijatá opatření byla do této doby částečně efektivní. Myslím si, že je to opravdu problém, který má světovou dimenzi. Evropská unie samozřejmě eh, se chce stát strategickým partnerem zemí Jižní a Jihovýchodní Asie a hraje, chce hrát klíčovou eh, úlohu v těchto dialozích například v rámci dohod s Japonskem, Tajskem a jinými zeměmi a Evropská unie musí zohledňovat tyto priority, které jsou konsistentní s principy a hodnotami, které obhajujeme. Zaznamenal jsem a s velikým zájmem připomínky a reakce komis, Evropské komise na tento problém tento jev eh, musí být řešen prostřednictvím spolupráce mezi Evropskou komisí, Evropskou službou pro vnější činnost a finančními nástroji, které máme k dispozici, zejména pomoc rozvojovou. Je to rozvojová pomoc a domnívám se, že samozřejmě můžeme ještě lépe postupovat tomto boji. Zaznamenal jsem disponibilitu komise, která řekla, že se bude zabývat a zohlední doporučení Evropského účetního dvora. Musíme naše akce rozvíjet v daleko strategičtějším rámci a samozřejmě musíme se poučit z minulosti. Musíme se zaměřit na ty nejefektivnější projekty, to ano, ale opravdu někdy nevíme, jakých konkrétních výsledků bylo dosaženo, zda naše akce byly efektivní. Takže, jak říkám, opatření musí být efektivní, více integrované, musí být konsistentní a musíme také působit v rámci mezinárodních organizací, jako je OSN, které, která je skutečně fórem, v rámci kterého můžeme působit. Vyzývám komisi, aby zohlednila ty náměty a doporučení, která vyplývají ze zprávy a doufám, že všichni společně budeme moci jednat, využívat nástrojů, které máme k dispozici, abychom účinným způsobem přispívali k tomuto boji. Nezapomínejme na to, že velká část těchto osob, které jsou touto problematikou dotčeny, hovoří se o velkém počtu eh, oběti přicházejí na území Evropské unie. Takže v rámci dohod, které máme uzavřeny, eh, v rámci bilaterálních jednání, také na regionální úrovni bychom měli být schopni najít určité kanály, určité partnery, tak abychom mohli působit efektivněji v plánování boje proti této katastrofě, která opravdu je jedním z nejhanebnějších problémů, který ohrožuje společnost a musíme na to reagovat efektivnějším způsobem. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji. Takže tím jsme ukončili tento bod. Chtěla bych ještě dát slovo zpravodaji Celerovi pro eh, zprávu ohledně rybolovanu. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel cesta z letiště do parlamentu trvala déle než let z Berlína do Bruselu. Já velmi děkuji panu Vojčechovskému a týmu Evropského účetního dvora, že se zabývali a zpracovali tuto zprávu pro kontrolu rybolovu. Nicméně ten výsledek je všechno jiné než uspokojivý vidíme, že to, co bylo společně dohodnuto, abychom zachovali udržitelný rybolov a také eh, zachovali tedy eh, úlovky pro příští generace, že členské státy toto prosazují velmi nedostatečným způsobem a neuspokojivým a zejména kolegové z výboru pro rybolov ví, jak, vědí, jak špatně probíhá politika rivolovu v jednotlivých členských státech a opravdu často si za to můžeme sami. Když si stanovujeme pravidla pro eh, budoucí a dlouhodobé zachování udržitelného rybolovu, tak tato pravidla prostě musí být dodržována někdy jsou však porušována, pracuje se nedostatečně a myslím si, že toto eh, není dobrý základ pro budoucnost této politiky. Já doufám, že zpráva Evropského účetního dvora bude dobrým výchozím dokumentem, dobrým základem pro naši budoucí práci a byl bych vděčný, kdybychom se celý zorganizovali slyšení zde ve výboru pro kontrolu rozpočtu k tomuto tématu také ve spojení s podklady, které nám poskytl Evropský účetní dvůr a se zástupci eh, z asociací rybolovu a odborníků, tak abychom vlastně poukázali více na ty nedostatky, které vyplynuly ze zprávy Evropského účetního dvora. Děkuji, že jste mi ještě umožnila pohovořit. Děkuji. Tento nový formát Evropského účetního dvora, kdy může ho prezentovat tyto zprávy, samozřejmě odkrývá mnoho nedostatku a skutečně je dobré hovořit o těchto problémech. To si myslím, že není vůbec špatná myšlenka. Tím se dostáváme ke zvláštní zprávě z 10 2017 podpora EU pro mladé zemědělce by měla být více zaměřena na usnadnění skutečné generační obměny. Myslím si, že zatím tomu tak není a bylo by už velmi důležité, kdybychom z dokumentu Evropského účetního dvora máme obrovský počet zemědělců a kdybychom skutečně z toho vyplynulo, co nefunguje a co by se mělo zlepšit, tak se odborníkem je pan Vojčechovský za EUD, takže dávám vám slovo, prosím. Tam. Děkuji, paní předsedající. Rád bych představil zvláštní zprávu Evropského účetního dvora nazvanou Podpora Evropské unie pro mladé zemědělce by měla být lépe zacílena, aby usnadňovala účinnou generační obměnu. Prezentace máme na obrazovkách, takže můžeme začít. Byl bych rád, abyste se podívali na údaje v naší zprávě. Jsou totiž velmi zajímavé a jde z nich strach. Během posledního desetiletí od roku 2005 do roku 2013 se snížila populace zemědělců ze 14,5 milionů na 10,7 milionů. V Evropské unii tímto jsme přišli o 4 miliony zemědělců za 10 let. 400 tisíc zemědělských podniků za rok, 30 tisíc za měsíc. Tisíc denně. To tež platí pro mladé zemědělce. Jejich počet se snížil z 3,3 milionů v roce 2005 na 2,3 milionů v roce 2013. Na tomto grafu vidíme snižující se populaci zemědělců, ale také výměru půdy, které mají mladí zemědělci. Z 58 milionů hektarů se to snížilo na 52 milionů hektarů. S tím, že populace se snížila také a snížila se celková výměra zemědělské půdy, kterou obhospodařují mladí zemědělci. Tady jsem k tomu chtěl ještě říci, že máme pouze dva členské státy v EU, ve kterých populace nejmladších zemědělců, tedy mladších než 35 let, převyšuje 10 Jedná se o Rakousko a o Polsko. Na druhou stranu máme tři členské státy, ve kterých populace nejstarších zemědělců, tedy nad 65 let, je menší než 10 Tedy nikoli populace, ale procento, jsem chtěl říci. Procento těchto zemědělců starších než 65 let. Je to Německo, Rakousko a Polsko. Například v Portugalsku, když se podíváme na populaci zemědělců přes 65 let, tak je vyšší než 50 Evropské unii v tuto chvíli věnujeme 10 miliard euro ve finančním výhledu od roku 2030 a 13 až 20 na podporu mladých zemědělců a zatím nevidíme pozitivní dopady této investice na generační obměnu zemědělců v EU. V některých členských státech generační obměna probíhá, ale obecně v Evropě ji konstatovat nemůžeme. Hlavním závěrem naší zprávy je, že existuje jen málo důkazů, že evropská podpora zjednodušila mladým zemědělcům zakládání zemědělských podniků a usnadnila generační obměnu. A proto doporučujeme, aby vznikl sledovací a monitorovací a hodnotící systém, který by hodnotil výsledky této politiky nebyly dostatečně analyzovány potřeby mladých zemědělců a následně forma, výše a načasování podpory pouze částečně reagovala na potřeby mladých farmářů. A proto doporučujeme zlepšit logiku intervencí tím, že se budou lépe definovat potřeby a stanovovat inteligentněji cíle. Problém nespočívá v členských státech nebo v regionech nebo v samotných zemědělcích. V tomto jsme nenašli žádné zneužívání mezi zemědělci. Problém je v logice intervence, ta je nastavena špatně. Podle našich zjištění tedy. Problém je možná v tom, že se snažíme předepsat na různé choroby v evropském zemědělství stejné léky. Věková struktura se mezi členskými státy zásadně liší. Jak jsem říkal, v některých státech máme lepší situaci. Máme členské státy, kdy, kde generace starších než 65 let je menší než 10%, zatímco máme jiné státy, kde jich je více než polovina. Budoucí společná zemědělská politika by se měla lépe zacílit, tak aby byla schopna vzít v úvahu specifiky členských států. Děkuji za možnost vystoupit s prezentací této zprávy. Doufám, že přispěje k diskusi o budoucnosti SZP. Děkuji. Děkuji vám za skute, skutečně dramatické zprávy a pan Loris Hoffman za Evropskou komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci a poslankyně. Komise vítá tuto zvláštní zprávu, a souhlasí s postojem Evropského účetního dvora, že potřebujeme efektivní podporu pro mladé zemědělce, pakliže máme zachovat zemědělství i pro budoucí generace. Když jsme připravovali toto nové období, tak jsme na to mysleli a zlepšili jsme stávající opatření ve druhém pilíři. A přidali jsme tam ještě další prvek podpory, a to v rámci přímých pladeb Ráda bych upozornila na některé aspekty zprávy Evropského účetního dvora. Za prvé k rozsahu této zprávy. Máme dva rozdílné systémy podpory. První pilíř, který se zabývá finančními problémy, kterými mladí zemědělci čelí první roky svého podnikání. Mladí zemědělci tady dostávají další platbu nad rámec přímých pladeb, Navyšuje se tedy ta přímá platba, bere to v úvahu jejich specifickou situaci a navíc je to povinné opatření, které musí uplatňovat všechny členské státy. A máme za to, že účetní dvůr ve své analýze bere v úvahu pouze tuto platbu navíc, kterou dostávají mladí zemědělci a která představuje 2,6 miliard v úhrnu za to období. A prezentují to jako částku, která vlastně nedostatečně hodnotí naši podporu. V roce 2005 až 2020 jsme přímě platby mladým zemědělcům vyplatili ve výši 15 miliard euro. Logika intervence vyplývá z toho, že máme zvláštní finanční potřeby a trpíme nejistotou a rádi bychom pomohli v této situaci mladým zemědělcům. Co se týče rozvoje venkova, tak tady vypadá situace kapánek jinak. Tady v podstatě podporujeme stejné cíle, tedy obměnu generací v zemědělství, jako v prvním pilíři, ale ta podpora je trochu specifičtější. Obsahuje řadu opatření, z nichž si mohou členské státy vybrat a rozhodnout se, jak namíchají podporu mladým zemědělcům, a to na základě hodnocení potřeb. Ty potřeby se musí vyhodnotit členské státy. Z evropské úrovně by bylo těžké identifikovat tyto potřeby obecně a najít nějaký všeobecný recept na řešení problému mladých zemědělců ve všech členských státech. Jak konec konců uváděl Evropský účetní dvůr, situace v různých členských státech se liší. Členské státy si tedy vybírají konkrétní opatření v rámci rozvoje venkova tato opatření jsou také zacílená. Stanovujeme minimální požadavky pro mladé zemědělce, především co se týče jejich profesních kvalifikací. Je potřeba, aby měli podnikatelský záměr, na základě kterého se poskytuje podpora. Potom máme výběrová kritéria, vyplývající z nařízení pro zacílení podpory a také definuje členské státy minimální velikost zemědělského podniku mladého zemědělce, který má nárok na tuto podporu. Jsou to opatření, které mají posílit strukturální prvek této podpory. V rámci druhého pilíře jsme investovali 6,7 miliard během tohoto období. A 177 tisíc mladých zemědělců získá podporu podle toho, jak představovali své údaje členské státy. Z našeho pohledu první i druhý pilíř obsahují z definice povinnou podporu. Samozřejmě, že tady ještě je další problém, který nemůžeme přehlédnout. Problematičtí jsou nejenom mladí farmáři, ale také staří farmáři, kteří zemědělství neopouštějí. Máme tedy řadu členských států, kde máme řadu malých, starých zemědělců, kteří nejsou dostatečně zabezpečeni důchodovým systémem a v podstatě pokračují v zemědělství, aby se uživili. A také někdy na venkově je nízká zaměstnanost, takže se drží svých farem z toho důvodu. Ano, souhlasíme s účetním dvorem, že je potřeba vyhodnotit řadu věcí, že je potřeba se znova podívat na opatření, která máme, předtím, než nastane nové období, případně je zlepšit, některá změnit. S tím, že my jsme vzali na vědomí vaše doporučení, tento přeskum provedeme. V tuto chvíli nemůžeme přijmout žádné konkrétní závazky týkající se budoucího období ovšem. Není ale možné, abychom nahradili roli členských států v přípravě podpůrných opatření a identifikaci konkrétních potřeb. Naším cílem je, aby ta podpora byla specifičtější, více zaměřená. Budeme pracovat se členskými státy na ukazatelích a lepších způsobech měření dopadu této podpory. Je to ale součástí nového stanovování cílu. Tyto cíle musí být hospodárné, musí přinášet dostatek hodnoty Děkuji za pozornost. Děkuji, takže už jsme tu, o tu zprávu jen o 10 minut déle prezentovali, ale musíte se prosím omezovat skutečně na řečnický čas, jinak bychom posunuli celý program paní kolegyně Kadenbach. Takže já také můžu tedy překročit eh, řečnickou dobu, ale ne, paní Jakobsenová dodržela řečnický čas. Takže nejprve bych chtěla srdečně poděkovat účetnímu dvoru bývalému kolegovi Vojčechovskému. Myslím si, že ta čísla dramaticky ukazují, že evropské prostředky nesplňují ty kýžené cíle. Ta vidíme, že nedošlo k žádnému výraznému zlepšení v, provoz, v zemědělství tedy. A tady tato zpráva to, na to skutečně dobře poukazuje. Jsou velmi různé situace, různé pozice. Už zde bylo také stanovisko generálního ředitelství pro zemědělství, které na toto také poukazuje. Potřebujeme nejen biologickou rozmanitost, ale potřebujeme také rozmanitost obhospodařování zemědělských oblastí Například eh, velikost eh, zemědělských provozů stále narůstá. To je také něco, co asi z dlouhodobého hlediska nechceme. Musíme zaručovat, aby v Evropě byla zaručena bezpečnost za bez, dodávání, poskytování potravin a společná zemědělská politika je skutečně věc, o které bychom měli v budoucnu intenzivně diskutovat. Vyplývá také z toho stanoviska generálního ředitelství pro zemědělství, že je zde celá řada faktorů je zde také otázka sítě sociálního zabezpečení, obecních struktur ve venkovských oblastech. Možná také s ohledem na regionální politiku musíme toto zohledňovat, protože to musí být takový, taková oblast k životu, kde ti mladí lidé se budou cítit skutečně eh, doma, aby neopouštěli nám tyto oblasti. Takže toto všechno musí být témata pro budoucí debatu tématu, protože v zemědělské politice musíme pouvažovat o naší politice podpory. Nejde o to zaměřit se pouze na kvantitu, ale musíme mít na mysli tu kvalitu a efektivnost těchto pomocí. Toto všechno si myslím vyžaduje, abychom se nespokojili s tou dnešní krátkou prezentací a nicméně je důležité, abychom eh, dále rozvíjeli tento pracovní dokument a v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu ještě na tomto eh, pracovním dokumentu pracovali a intenzivně diskutovali, abychom se také poučili, vytěžili určitá poučení z těchto závěrů. Je také důležité zajistit větší flexibilitu v rámci druhého pilíře, tak abychom mohli dobře stanovit, dobře spočítat, co jaká jsou případně nějaká další kritéria, pokud chceme splnit tyto cíle, protože ty různé, různorodé postupy v jednotlivých členských státech eh, poskytují různé, různorodé výsledky, ale například se musíme zaměřit na to, jak využívat také osvědčených postupů z jednotlivých členských zemí v jiných státech. Děkuji. Navrhuji, abychom i v rámci frakce za včlenili toto téma na program našich diskusí, abychom diskutovali o konkrétních opatřeních, abychom případně zorganizovali nějaké slyšení, abychom mohli toto zlepšit. Je to tak, že nejen, že prostředky EU nesplňují tyto cíle, ale dokonce někdy jsou překážkou. Takže zde jsme skutečně poukázali na problém, na jehož řešení musíme pracovat. Koordinátoři se rozhodli, že pouze zpravodaj dostane slovo ke zvláštní zprávě. Ostatní řečníci nebudou mít slovo. Nyní se dostáváme k bodu 13 programu. Příprava postoje parlamentu k víceletému finančnímu rámci pro rok 2020. Zpravodajem je kolega Sarvana, takže mu hned dávám slovo koordinátoři se dohodli, že pouze zpravodajové budou mít slovo na tu krátkou prezentaci. A proto tedy Pokračujeme dalším bodem našeho programu, což je bod 13. Spravodajem je pan Sarvama, který má v tuto chvíli slovo. Děkuji, paní předsedající. Pustím se hned k věci. Jak všichni víme, Evropská komise má vydat návrhy MFF po roce 2020, buď to v červnu, anebo nejpozději v září. Rozpočtový výbor připravuje zprávu z vlastního podnětu, aby parlament měl možnost vyjádřit se k budoucímu víceletému finančnímu rámci a ovlivnit, doufejme, návrh Evropské komise. Já jsem slyšel od Evropské komise, že už ta příprava se dostala do hloubkové fáze. Výbor pro rozpočtovou kontrolu přispěje stanoviskem, jakožto jeden z výborů Evropského parlamentu. Východiskem mého stanoviska je, že bychom měli mít co největší vliv i na rozpočtové otázky. Nevidím žádný důvod, proč bychom se měli držet zpátky. Jak říkal pan Olbricht a paní Sorma, zpravodajové této zprávy z vlastního podnětu, jejich zpráva z vlastního podnětu se bude sestávat ze dvou částí. První se bude týkat rozpočtové problematiky a druhá politické oblasti a to v návaznosti na stanoviska specializovaných výborů. Já už jsem o tom hovořil dosti obšírně s rozpočtovým výborem a mám za to, že budeme mít slušnou šanci připravit rozsáhlé a rozsáhlé stanovisko, které zároveň půjde do hloubky. V tuto chvíli mám pár předběžných poznámek a byl bych rád, aby co nejvíce z vás se k ním vyjádřilo a už v této časné fázi přispělo svými názory. Protože čas běží. Já jsem se snažil prodloužit termíny co nejvíce. Rozpočtový výbor bude mít text k dispozici v prosinci. A harmonogram mají nastaven tak, že rozprava eh, o zprávě z vlastního podnětu proběhne v lednu, hlasovat se bude ve výboru v únoru s cílem mít všechno připraveno na březnové plénum. Já jsem chtěl ten harmonogram co nejvíce posunout. tuto chvíli návrh zprávy by se projednával 11. nebo 12. října. Takže návrh stanoviska pravděpodobně bude zveřejněn poslední týden v září. Takže máme dobrou příležitost promyslet si to přes letní prázdniny. Z toho důvodu budu jenom stručný a krátce představím některé své myšlenky, s tím, že všechno je pochopitelně k diskusi. Mám za to, že bychom se měli vyjádřit k několika rozpočtovým otázkám, nejenom k otázkám rozpočtové kontroly, ale začněme u rozpočtové kontroly. Přeskum výdajů Evropské unie, to je jedna z věcí, kterou se komise bude muset řádně zabývat. Máme-li naplánovat víceletý finanční rámec po roce 2020 řádně. A proto bychom měli apelovat na komplexní přeskum výdajů, který vyhodnotí do jaké míry přidělování zdrojů z evropského rozpočtu skutečně odpovídá strategickým prioritám. S tím jde ruku v ruce rozpočtová otázka, otázka cyklu. Už teď máme usnesení Evropského parlamentu, které chce, aby ten cyklus byl změněn ze sedmi let na pět let. To myslím, že by bylo dobrým prvním krokem k lepšímu plánování. Výsledky přeskumu výdajů Evropské komise budou použity řádně při návrhu víceletého finančního rámce, pokud k tomu dojde. Je potřeba zajistit, abychom také měli spolehlivé administrativní a kontrolní mechanismy na všech úrovních a ve všech fázích evropského rozpočtového rámce. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat také prevenci, účinné prevenci podvodů a nesrovnalostí. Hodnocení na základě rizika. To je také součástí těchto opatření, nad kterými bychom se podle mého názoru měli stále více zamýšlet. Jak eh, můžeme řádně zacílit kontrolní zdroje, tak abychom nakonec měli co nejúčelnější kontroly. Teď k cílům a prioritám. Na ty bychom se také měli zaměřit. Další věc je flexibilita. Rozpočet se totiž musí být schopen přizpůsobit měnícím se a neočekávaným okolnostem. A proto je v zájmu rozpočtové kontroly, aby na plánování víceletého finančního rámce bylo smysluplné. A to i ve zpětném pohledu. Po letech. Měli bychom apelovat na další zjednodušování a na nižší administrativní zátěž. Přílišné převádění prostředků z roku na rok, to by se také určitě mohlo do stanoviska dostat. Také bychom se tam mohli vyjádřit k rozpočtování na základě výsledků a k lepší prioritizaci. Možná bychom se nemuseli pouštět do definic, to si myslím, že nemáme v popisu práce. Ale proč nevyužít tuto příležitost a nevyjádřit se také k tomu, jak ten rozpočet po Brexitu prostředky naplnit? Jak zaplnit tu finanční díru, která vznikne po Brexitu? To je také jedna z otázek, kterou bych rád do toho stanoviska zahrnul. Mám k tomu pár předběžných Nápadu, ale pravděpodobně je ještě na to příliš brzy, ale raži byste se k tomu chtěli vyjádřit vy. Myslím si, že to asi bude stačit v rámci výměny názoru pro tuto chvíli. Je tam toho spousta. A než vydáme ten návrh, tak problém bude spíše s tím, jak eh, definovat jeho rozsah a jak zajistit, že to stanovisko bude opravdu dobře zacílené a nebude se příliš rozptilovat ve své pozornosti. Děkuji, paní předsedkyně. To je pro tuto chvíli z mé strany všechno. Kolegy Ali. Ano, děkuji. Ještě kolega Ali na seznamu řečníku na dvě minuty. Děkuji za informace. Přestalo. Jo, ale ono to zase zaběhne. V tuto chvíli, se nás slyšíte, tak máme technický problém, snad se to za chvíli vyřeší. Co se týče dalšího MFF, tak bych navrhoval, abychom se podívali na obecnější obrázek na evropské úrovni. Máme každoroční rozpočet a kromě toho máme víceletý finanční rámec na 5 či 7 let. Předpokládejme, že od příštího MFF to bude stanoveno na 5 let. Takže budeme mít, výroč, budeme mít roční rozpočty a přeskum ve středě období, ale kde je v tom všem dlouhodobá vize? Na 10, na 15 let. Roční plán obsahuje podrobné finanční výhledy, MFF je středně střednědobý, ale dlouhodobá vize v podstatě spíše vyjadřuje strategické směrování. Chceme-li účinně a účelně zajistit přidanou hodnotu přerozdělování evropských prostředků, musíme mít jasnou představu strategických vizí na dalších 10-15 let. A také musíme stanovit hlavní cíle pro toto období. V prvé řadě bychom tedy měli mít něco jako strategii 2020. Teď by to byla strategie 2030. A potom budeme od toho moci odvozovat střednědobé a krátkodobé plány. Co se plade týče, Vzpomínáme se na to, že na konci roku 2014 jsme měli neproplacené položky a měli bychom se poučit v oblasti rozpočtového hospodaření do budoucnosti. Bylo by dobré najít fórum pro diskusi o změně přístupu k MFF. Ve stávajícím systému se vytváří, vytváří rozpočtový rámec co sedm let, víceméně na pět let dopředu. Ale problém je, že to období rychle skončí a začíná se v podstatě velmi pomalu od začátku dalšího víceletého finančního rámce. Mohli bychom se zamyslet nad tím, že bychom zavedli systém převádění pro tyto rámce z jednoho MFF do druhého. Všechny MFF by měly trvat stejně, ale to další by se mělo krátce překrývat s tím předchozím. A to by mohlo vyřešit ty stávající fluktuace. Děkuji. Já, dankeschön. Ano, děkuji vám. Další je kolegyně Ajala Sente na seznamu řečníku na dvě minuty. Ne, tak kolega Liberacky na dvě minuty. Thank you very much. First of all, let me... Děkuji. Nejdříve bych chtěl pogratulovat Petri Sarvamovi za velice vyrovnané hodnocení současné situace, kde se nacházíme. A To, co kolegové říkali, je, že naznačili ty skutečně nejproblematičtější věci. Z mé strany, chtěl bych vás upozornit na následující. Na citlivost, pokud jde o efektivitu a účinnost využívání zdrojů. Myslím, že to je skutečně věc, kde můžeme nalézt nejvyšší evropskou přidanou hodnotu a zároveň eh, by to odpovídalo strategii eh, schválenou eh, v prohlášení z Říma z března tohoto roku o budoucnosti Evropy s 27 členskými státy. Dále, co pro nás bude důležité? Brexit. Po Brexitu bude nižší HDP Evropy na hlavu nižší průměrné HDP na hlavu bude mít dopad na politiku soudržnosti. Měli bychom se podívat na to, do jaké míry to změní eh, rozdělení peněz v rámci nového víceletého finančního rámce. Eh, ať už to bude pět let nebo sedm let, eh, to mi až tak podstatné nepřijde. A dále. Eurozóna. Eh, doposud eh, nepadlo konečné rozhodnutí, ale probíhá diskuze. Měli bychom to řešit také my. Pokud jde o všechno dalšího, myslím si, že bychom měli počkat, jak říkal Petry, a měli bychom se podívat na to, co bude předloženo a reagovat včas. Naše úloha je taková, jaká je. Můžeme přispět k tomu, aby víceletý finanční rámec byl vytvořen lépe, než jak byl v předchozích letech. Samozřejmě eh, víme o chybovosti a já v tom také naprosto souhlasím eh, se zpravodajem. A paní předsedkyně, já se omlouvám, budu muset odejít, protože mám jinou schůzku. Já si dávám, já. Tak je to hezké, že jste přišel. Další tedy nás seznamu je kolegyně Ajala Sendr. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu Sarvamovi za práci na tomto postoji a za tuto první výměnu názorů. A určitě ta doporučení se budou ještě upřesňovat. Bylo zde na začátku připomenuto, že Evropský účetní dvůr nás kdysi nebo nám připomněl už v minulosti, že co se týká chybovosti a těch zaznamenaných chyb, tak někdy některé rozpočet někdy není vybaven dostatečným počtem projektů a programů, tak aby ty rozpočtové linky a položky byly naplněny. Takže v každém to se týká například i v rámci vlastních zdrojů. Je potřeba opravdu záležitosti dobře naplánovat tak, aby se zohlednily všechny tyto myšlenky, všechny ty nápady, o kterých se zde hovoří a mm, ze strany Evropské unie je potřeba toto dobře propojit pro na, e, s našimi zdroji, které budou klesat samozřejmě i v souvislosti s Brexitem a s dalšími věcmi. Takže bude potřeba e, podívat se na to, jak zaplníme tedy tu mezeru v rozpočtu, která vznikne po odchodu Velké Británie co mě leží na srdci v rámci víceletého finančního rámce, tak jak tedy toto bude vypadat, ten víceletý finanční rámec po roce 2020. A to, to je důležitá věc. Čelíme zde hm, rozpočtovému přístupu, kdy se říká, že rozpočet tady bude klesat, zejména z hlediska vlastních zdrojů. Kolega Ali nám o tom za chvíli ještě řekne, ale myslím si, že toto všechno není dostatečně jasné, že bychom o tom všem měli ještě hovořit, prohloubit to tak, abychom eh, se vyhnuli té myšlence přerozpočtování. rozpočtování je důležité, abychom zachovali dobrou eh, politiku soudržnosti, obranou politiku, bezpečnostní politiku Evropské unie. Potom zde máme společnou zemědělskou politiku EU, která se bude muset upravit a revidovat. A v, rámci, v rámcovém programu 9 se také musíme podívat, jak toto všechno přehodnotit, takže doufám, že pan Sarva má ve své další práci toto všechno bude mít na zřeteli. Ono všechno je takové trošku složitější. V minulosti, když se pracovalo na rámcovém programu 2, tak se řeklo, že v tomto rámci se bude financovat i obraná politika. Potom ale se tento přístup poněkud revidoval a já si myslím, že naše váha jakožto Evropského parlamentu bude také menší. Nicméně potřeba říci, že evropský rozpočet prostě zůstane evropský roz, evropským rozpočtem ale to prostě to jsou, to, co já zde říkám, jsou i názory nejen mé, ale i e, mých kolegů. Potom, co se týká dohody Evropské unie s Tureckem například, to jsou věci, na kterých bude potřeba pracovat. Děkuji, říká paní předsedkyně. A další. E, děkuji. Škoda, že jsem nemohla hovořit déle, protože jsem měla ještě více věcí, které jsem chtěla říci. Ano, děkuji za Evropskou komisi Pan Schmidt Fábr, paní Schmidt Fábr má slovo. Yeah, thank you, Madam Chair. Děkuji, předsedkyně. Schmidt Faber, ano. Jmenuji se Schmidt Faber. Děkuji, předsedkyně. Děkuji zpravodaji za to, že nám přiblížil body své zprávy. Myslím, že to odráží také náš přístup, který jsme zrovna publikovali eh, v našim, eh, na, našem eh, reflekčním dokumentu o financování EU. Probíhá to toto jednání v kontextu Brexitu, to samozřejmě bude velká výzva v dalším víceletém finančním rámci, jak zaplnit tu mezeru eh, částečně vlastními zdroji, částečně tím, že se změní priority. A dále eh, důvod, proč jsme odložili náš návrh, je, že chceme vědět, kolik, Evrop- eh, kolik Velká Británie přispěje na své závazky z minula. A to bude samozřejmě také důležitý faktor, který se bude promítat do víceletého finančního rámce. V tom reflexním dokumentu jste asi viděli, že hlavní princip je evropská přidaná hodnota. A v podstatě takový opačný semafor pokud politika nemá přidanou hodnotu, potom by neměla dostávat žádné financování od Evropy. Eh, pokud má střední až vysokou přidanou hodnotu, potom bychom měli poskytovat nějakou formu spolufinancování z rozpočtu EU. Pokud je tam velice vysoká přidaná hodnota, potom poskytneme plné financování od EU. To by měl být hlavní princip dalšího víceletého finančního rámce. My provádíme přeskum eh, prozatímního eh, vydávání peněz, díváme se na různé eh, programy, také na závěry Evropského účetního dvora a to samozřejmě se později promítne do odvětvových návrhů a do hodnocení dopadu a také do dalšího návrhu VFR. Dalším důležitým prvkem je vyšší užívání eh, finančních nástrojů a rozpočtových zárok. Musíme být flexibilnější v rámci příštího VFR. Eh, musíme se vyhnout tomu, abychom eh, předurčili tolik fondů členským státům příliš brzy a je potřeba, abychom měli rezervy, které budou reagovat na neočekávané události musíme hovořit o možnostech 5, eh, 7 nebo 5 plus 5, eh, tak aby samozřejmě bylo možné upravit VFR podle politického cyklu. A eh, Mohu se vás zeptat na to, jaký máte plán v oblasti zemědělské politiky. A právě jsme slyšeli o zprávě, která říkala, že je zde velký problém s generačními změnami. Ehm, jaký plán máte v oblasti zemědělské politiky? Musím říci, že v tuto chvíli jsme pouze začali se zabývat detaily programu. A představili jsme některé eh, reformní možnosti v politice zemědělství, ale musím říct, že doposud jsem neslyšel o programech, eh, pokud je o odchody do důchodu zemědělců, ale máte pravdu, že je to něco, na co bychom se měli také soustředit. Kolega Tarant také žádal o slovo a paní kolegyně Ayala Sender. Budu velice stručný, paní předsedkyně. Chci jenom poděkovat kolegovi Sarvamovi za to, že nám před eh, letní přestávkou eh, dal eh, takovéto podměty k zamyšlení. Já vám určitě pošlu během letní přestávky e-mail. Myslím si, že bychom určitě měli pokračovat v této práci a měli bychom se snažit co nejvíce ovlivnit práci komise v této věci. Kolegyně Ayala Sender. Já jsem ještě chtěla položit následující otázku na zástupci komise. co se týká návrhu v oblasti obrany, když říkáme, že obrana by mohla představovat eh, přidanou hodnotu, tak jsme také řekli, že by tam mohlo dojít k úsporám z rozsahu alespoň eh, z ča- jak na národní úroveň, když by se tedy obraná politika více přesunula na evropskou úroveň a mohlo by se tedy požádat, aby z evropského rozpočtu navíc k tomu, co se už dělá, aby se více financovala evropská obraná politika. Proč tedy nemůžeme donutit členské státy, aby část toho, co utrácejí za v oblasti obrané politiky, aby se dalo tedy do společného rozpočtu, aby se posílily prostředky na obranu. Děkuji. Samozřejmě žádné peníze bez kompetencí. Nemůžeme financo- chtít financování eh, obrané politiky, když zde nemáme kompetence. Chcete k tomu, prosím, eh, pane eh, zástupce komise ještě při, reagovat na, to, na tu otázku? I would agree. Ano, paní předsedkyně, eh, já bych s tím souhlasil. Musíme se podívat samozřejmě eh, na limity, která nám dává smlouva. Eh, v tuto chvíli nemůžeme mít společnou obranou politiku. Ale Eh, samozřejmě pokud jde o výzkum v oblasti obrany nebo pokud jde o rozvinutí prototypu, to je něco, co by mohl financovat evropský rozpočet. A ta myšlenka je, že národní úřady by mohly uspořit tímto způsobem, pokud to bude procházet rozpočetem EU. Eh, je samozřejmě efektivnější, pokud eh, členské státy EU budou společně rozvíjet prototypy tímto způsobem samozřejmě mohou ušetřit ve svých rozpočtech. Ano, ale nicméně přesto nemůžeme, nemůže to být tak, že když Ostatně to je otázka výběru věcí, podle jakého politického plánu budou ty záležitosti vybírány. A to jsou prostě kompetence a bez takových kompetencí nemůžeme prostě vůbec eh, rozhodovat eh, o financování z evropského rozpočtu. Ještě na závěr má slovo kolega Sarvama. Děkuji paní předsedkyně a upřímně děkuji také všem kolegům a komisi za jejich příspěvky do diskuse. Stručně bych možná jenom reagoval na to, co říkali stínové zpravodajové pan Ali. A úloha rozpočtového programu, to je samozřejmě také něco, co mám na stole. Řeším jeden z těch odstavců. Naprosto souhlasím. A cykl, cyklus musí být pevně stanoven, jak jsem řekl. Pan Liberacký už odešel. ale naprosto souhlasím s tím, co říkal. S tím, co říkal o efektivnosti a úspornosti. To musí být skutečně naše priority. A soudržnost a společná zemědělská politika, to je něco, na, to, na co se musíme skutečně pozorně podívat, e, jak tyto věci můžeme zorganizovat. Pokud je o soudržnost, e, mám několik návrhů. Možná bych mohl doplnit, že bychom se měli zabývat možností změny struktury výdajů v této politice, a tak aby eh, bylo možné dosáhnout eh, cílu Evropské unie. A také bychom se měli ptát, jestli je možné dosáhnout efektivity v politice soudržnosti, když budeme se více soustředit eh, na eh, konkurenci, spíše než abychom eh, se snažili podržet ten stávající systém. Něco musíme udělat. Je zde velký tlak na ten víceletý finanční rámec po roce 2020. K tomu, co říkala paní Ayala Sender, chtěl bych jí poděkovat za to, co říkala. Pokud jsem vás správně pochopil, naprosto souhlasím s tím, že bychom neměli podléhat, eh, že bychom neměli eh, předpokládat to, že rozpočet bude nižší. Měli bychom bojovat. Já si myslím, že je to hloupé hovořit o všech těch obrovských výzvách, kterým eh, čelíme, migrace, hranice, obrana. A zároveň členské státy se chovají úplně neuvěřitelně. Říkají opravdu protichutné věci. A já si myslím, že by skutečně měli dávat eh, peníze tam na ty věci, o kterých neustále hovoří. A poslední věc, eh, tedy za to bychom skutečně měli bojovat. Mohl bych pokračovat déle, ale nemáme už čas. Nicméně chtěl bych vás všechny požádat, abyste eh, mi své příspěvky poslali e-mailem. Eh, jak už pan Tarant slíbil, někdy v srpnu, možná obden, nový e-mail Eh, vždycky by eh, mě trochu osvěžil. A já se budu těšit na 13. září na středu ve Štrasburku. Eh, předseda komise Juncker tam bude mít pravděpodobně svůj nejdůležitější projev o stavu Unie během tohoto funkčního období. A snad se tam budou odrážet některé myšlenky a uvidíme, zda jsme na správné cestě. Děkuji. Ähm, Děkuji. Tím se tedy dostáváme k bodu programu 14, reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie. Zabýváme se stanoviskem, pravodajem je kolega Ali, takže prosím, teď nám můžete prezentovat vaše stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Otázka zdrojů je velice důležitá pro Evropskou unii obecně jsou e, nedostatečné. Nicméně, pokud je o e, vlastní zdroje, zdá se, že tyto zdroje byly vydávány velice efektivním způsobem a to je naprosto důležité. Je třeba také zajistit, aby platby e, byly cíleny tak, aby řešily ty největší obavy občanů. Je třeba mít na paměti, že evropský rozpočet podporuje společné politiky a cíle, a poskytuje peníze na střednědobé a dlouhodobé investice. Hlavním cílem rozpočtu EU by mělo být podporovat růst v méně rozvinutých regionech, které jsou pozadu oproti jiným částem Unie. My bychom mohli předložit několik návrhů eh, odpovědnému výboru, eh, které pokrytí oblasti, jako je eh, rozdělení zdrojů. Zdroje by měly jít tam, kde evropské financování je nutné a kde dojde k nejvyšší evropské přidané hodnotě. Jedná se především o výzkum a vývoj, vnitřní a vnější bezpečnost Unie. Za druhé, dlouhodobý přínos. Výdaje by se měly soustředit na projekty, které přináší výsledky v dlouhodobém výhledu, nejenom na projekty, které jsou krátkodobé. Velká část rozpočtu EU by měla jít na boj proti klimatickým změnám, které e, řeší věc v dlouhodobém výsledku. Dále e, cíle Cíle musí hrát důležitou roli při vypracovávání víceletého finančního rámce po roce 2020. Horizont 20 eh, a 10 priorit komise by měly být zohledněny eh, při eh, rozdělování vlastních zdrojů. A nakonec jednoduchá pravidla a jasná pravidla přispějí k, dobrému rozdělování vlastních zdrojů a zároveň to navýší efektivitu a transparentnost. Zároveň eh, model měření rozdělování zdrojů eh, by měl být zlepšen, tak aby se více soustředil na projekty, které přinesou přidanou hodnotu všem evropským občanům a které přinesou evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Děkuji. Děkuji kolegyně Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl, chtěla bych poděkovat kolegu Alemu za návrh tohoto stanoviska ohledně vlastních zdrojů Evropské unie. Chtěla jsem pouze mu položit následující otázku. Je něco, co jsem úplně dobře nepochopila. Co se týká bodu 10, tak tam uvádíte že politiky, z nichž by měli prospěch všichni občané EU a které by vytvářely vyšší evropskou přidanou hodnotu, nejsou z hlediska čistého salda atraktivní. Proč? Jaký je důvod? Proč nejsou atraktivní? A proč tedy ve vztahu k té nové metodě? hovoříte o dlouhodobých politikách a zde se hovoří o prioritách Junkrovy komise a horizontu 2020, ale politiky, jako je evropská, jako je společná zemědělská politika nebo politika soudržnosti, to jsou přece také dlouhodobé politiky. Takže myslím si, že pokud si budeme takto to rozlišovat, krátkodobé, dlouhodobé politiky, tak to by nebylo asi úplně správné, protože politika soudržnosti je přece také dlouhodobá politika. Děkuji. Prosím, můžete další zareagovat? Kolega Perinský. A děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že pod tímto bodem bychom se měli soustředit především na příjmy rozpočtu. A zamyslet se nad tím, jak nejlépe využít tyto zdroje. Ehm, to je otázka, kterou bychom se měli zabývat, když hovoříme o výdajích. Pokud jde o systém příjmů, který v současné době funguje, měli bychom si uvědomit, že čelíme skutečně závažnému problému. Protože současný systém příjmů eh, představuje celou řadu závažných výzev. Eh, v tom reflexním dokumentu o budoucnosti evropského financování který představila komise před několika týdny, se odkazuje na eh, skupinu na vysoké úrovni o zdrojích z prosince 2016, eh, tehdy vydali zprávu. A to, co je v tom reflexním dokumentu, je zjištění, že současný systém příjmů evropského rozpočtu je příliš eh, komplikovaný, nejasný a je plný eh, složitých korečních mechanismů, že také závisí do vysoké úrovně na příspěvcích eh, členských států, to představuje asi 70 příjmů. Eh, méně závisí poté na vlastních zdrojích rozhodnutí z roku 1970 o zavedení systému vlastních zdrojů, tak aby byla mm, vyšší nezávislost rozpočtu EU, tento cíl je v podstatě podkopáván. A tak se dostáváme do znepokojící situace. Současný systém v podstatě vytváří přispěvatele a příjemce a žene je proti sobě. Je zde také takový celkový přístup týkající se takzvaného A To znamená, že a balance eh, rozpočtu je vypočítávána velice eh, neefektivním způsobem. Započítávají se do toho národní příspěvky. Když se podíváme na celý ten systém, je zde značně simplistický přístup eh, k tomu, jak Každá země se dívá na eh, svůj příspěvek do rozpočtu. Je zde celá řada aspektů, pokud jde o propojení mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. A myslím si, že je možné to všechno vnímat tímto simplistickým způsobem. A máme zde také systém rabatu, který eh, začal eh, rabatem pro Velkou Británii. Máme zde také rabaty na rabaty. Tyto rabaty eh, byly vyjednávány značně netransparentním způsobem. Předsedkyně říká, prosím, dokončete svůj projev. Jestli vám připadá, že mluvím příliš dlouho, mohu skončit hned. Předsedkyně říká, já jsem řekla na začátku dvě minuty každý. A slovo má zpravodaj. Děkuji, paní eh, předsedkyně. A pan Zdechovský mi eh, dal k dispozici materiál, eh, který je asi tak na pět minut, ale eh, já se budu snažit to říct si stručně. Pan Zdechovský souhlasí že s panem Pirinským, že současný systém je příliš složitý, že je zastaralý, že není transparentní. A z tohoto důvodu požaduje celkovou reformu A jde samozřejmě především o to, jak systém změnit. A prioritou stínového zpravodaje jsou dostatečnost, transparentnost, stabilita, jednoduchost, eh, viditelnost, eh, nízké provozní náklady, efektivní rozdělování zdrojů, rovnost, evropská přidaná hodnota a tak, aby to bylo eh, srozumitelné pro daňového poplatníka v Evropě. Stínový zpravodaj eh, podporuje návrhy skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, aby zůstaly tradiční vlastní zdroje, aby zůstaly zdroje vycházející eh, z hrubého národního příjmu. Nicméně současný systém by měl být nahrazen uh, a DPH na národní úrovni. Zároveň by zde měly být e, nové vlastní zdroje. To je všechno to, o čem my všichni přemýšlíme. Stínový zpravodaj bych chtěl poděkovat panu Alimu za odvednou práci. Stínový zpravodaj zároveň navrhuje, aby proběhlo setkání stínových zpravodajů, kde by se vyřešila, vyřešily některé otázky ve e, vašem stanovisku. které jsou otevřené. Domnívá se, že je třeba soustředit se především na příjmy v tomto stanovisku, že to by mělo být eh, ve stanovisku posíleno. Eh, samozřejmě výdaje a eh, způsob, jak vydávat zdroje, to je také důležité, ale v tomto stanovisku je třeba soustředit se především na tu část příjmu. Myslím, že to je všechno. Děkuji. Ano, děkuji. Takže teď ještě nejsme dostatečně konkrétní, ještě je to všechno trošičku takové mlhavé, takže ještě kolega Tarant na dvě minuty. Eh, minuta mi stačí. Já souhlasím s většinou otázek a připomínek, ale nestřílejte posla. Pošlu vám, <laughs> přečtu vám teď zelené stanovisko. Děkuji Toto stanovisko je zcela neadekvátní, říkají zelení. Nejde o vlastní prostředky, ale o to, jak je investovat. Byli bychom rádi, kdyby se prodloužil termín na pozněvací návrhy, anebo vznikla úplně nová zpráva. Pokud se to nepodaří, tak eh, se můžeme zamyslet nad dalšími kroky. Jenom pro vaši informaci. Děkuji. Takže je tedy definitivně velmi málo vlastních zdrojů, to si myslím, že je jisté, ale doufám, že stínoví zpravodajové se ještě pokusí nějak eh, vyřešit tu věc, tak abychom nemuseli posunovat časový, paní, časový rámec paní Montaňo za Evropskou komisi. Máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedající. Ráda bych se vyjádřila k pár bodům z vašeho návrhu stanoviska a také k několika připomínkám kolegů a kolegyní. Za prvé k přidané hodnotě. To je tady zdůrazňováno. A to tež platí i pro předchozí zprávu o víceletém finančním rámci. To je hlavní argument multiho zprávy, který je také zobrazen, odražen v reflekčním dokumentu Evropské komise. Argument spočívá v tom, že se musíme řídit přidanou hodnotou Evropy při definování financování programu. Přidaná hodnota se ale dá najít i na příjmové stránce. To je nový prvek, kterým jsme se začali zabývat. V minulosti se to takto nepojímalo. Jde o to, že vlastní především nové vlastní zdroje bychom mohli použít k vytváření hodnoty a podporování určitých politických cílů. Například dekarbonizace společnosti. Boj proti klimatickým změnám někdo zmínil. Prohlubování vnitřního trhu. Máme tedy jisté vlastní zdroje, které by mohly podporovat tyto politické cíle a nefinancovali by pouze evropský rozpočet. To je jeden důležitý prvek. O druhém hovořila řada z vás. A to kritika meteorologie čisté bilance. Jenom pár slov k tomu, proč je to problém. Já myslím, že v Montyho zprávě je to jasně popsáno a máme to také v reflexním dokumentu. Problém je, že čisté bilance se soustředí pouze na přidělené výdaje, především do oblasti zemědělství a soudržnosti. Výdaje s nejvyšší přidanou hodnotou následně tato metoda nereflektuje a členské státy ji proto nebrání. Například velký grant na výzkum. Ten podle této metodiky bude započítán u hlavní univerzity, která koordinuje grant. Takže v jednom případě třeba, nedávném, bylo Lucembursko příjemcem tohoto grantu s tím, že ale se to účastnilo pět nebo šest univerzit po celé Evropě. Totež vnější bezpečnost. Spousta peněz na ochranu vnější hranice je považováno jako výhoda, kterou čerpá Řecko a platí ostatní země. Takže tato metoda není v tuto chvíli již uspokojivá a snažíme se na tom pracovat. A konečně se chci vyjádřit ještě poslední připomínce která ve stanovisku není, ale někteří z vás na ní narazili. A to rabaty. Na tom pracujeme. Vidíte to v eh, reflexním dokumentu. Postoj Evropské komise je zcela jasný. Je potřeba se jich zbavit. A najít transparentnější a jednodušší systém. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ještě na závěr má slovo zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. A děkuji také všem kolegům a kolegyním za jejich vyjádření. Obdrželi jsme řadu odpovědí na otázky týkající se nákladů. Já si nemyslím, že na rozpočet se můžeme dívat pouze z pohledu výdajů. To je pravda. Je potřeba se soustředit na evropskou přidanou hodnotu. Na evropskou politiku soudržnosti je potřeba se dívat v dlouhodobém horizontu. Je to jeden z hlavních projektů Evropské unie. Minimálně já to tak vidím. I já bych rád zorganizoval zasedání se stínovými zpravodaji ještě před uplynutím termínu a navrhnul bych, abychom ty termíny zachovali 30. října 2017, tedy ten zmíněný termín, s tím, že přijetí ve výboru pro rozpočtovou kontrolu by bylo 22. října 2017. Žádám kolegy, aby e-mailem posílali své návrhy a rád si také vyslechnu pozněvací návrhy od stínových zpravodajů. Děkuji. Ano, děkuji. Takže tím jsme dokončili tento bod programu. Tím se dostáváme k bodu 15, provádění strukturálních fondů v období 2007 až 2013, budování správních kapacit a realizace prioritních projektů v Řecku. Takže bylo tam 81 prioritních projektů, z toho sedm jsme navštívili v Řecku v roce 2015 v září. A nyní bychom samozřejmě chtěli vědět, jak se těch ostatních 181 projektů, jak to s nimi vypadá v rámci tohoto období, co je hotové, co, je, co není dokončené, co by mohlo být ještě dále financováno. Proto jsme pozvali generálního ředitele, eh, generálního ředitelství Regio Marka Lemetra, kterého zde ještě nevidím, ale je tedy pozván, aby pohovořil o problém, problému projektu Řecka, protože tam máme spolufinancování 100%, ve výši 100% v tom bývalém programovacím období. Takže máme mnoho dobrých důvodů, abychom to také kontrolovali, a, ale vidím. A právě přichází pan generální ředitel. To je skvělé. Já jsem už kolegům kolegy informovala o tom, co se děje do posud nebo jak to probíhá. Jsme rádi, že jste mezi nás přišel a máte hned slovo k tomu, abyste nám prezentoval, co, jak to vypadá s těmi 181 prioritními projekty. Těch sedm projektů jsme už navštívili ale rádi bychom měli podrobnější informace o těch ostatních a zejména bychom rádi měli takový celkový přehled o těch projektech realizovaných zejména v Řecku, protože samozřejmě tam je řeč o velkém, velkých částkách z kapes daňových poplatníků a je velice do, dobré tedy vědět, jak ta situace vypadá. Takže pane generální řediteli, máte slovo a děkujeme, že jste mezi nás přišel. Aha, dě, paní předsedkyně, děkuji. Vážení poslanci a poslankyně, dobré dopoledne. I já jsem tady mezi vámi velice rád. A rád bych vám poskytl aktuální informace ke dvou probíhajícím důležitým akčním plánům, se kterými jste jistě obeznámeni, ale problémem akčních plánů často je, že na ně po jejich přijetí zapomeneme. Toto je ale tematika dostatečně důležitá na to, aby si zasloužila pravidelný, pravidelný přeskum. Dvě témata těchto akčních plánů jsou oblasti, které tradičně byly achilovou patou politiky soudržnosti, především co se týče chybovosti a to zadávání veřejných zakázek a státní podpora. Chybovost v obou oblastech byla zajisté spojena s nedostatky administrativní kapacity na různých úrovních v členských státech. Týkalo se to struktur, které prováděly politiku soudržnosti a fond ESI. Tyto akční plány se soustředovaly právě na tuto část celé problematiky. Jak pomoci členským státům budovat administrativní kapacitu v těchto oblastech, jak zajistit, aby členské státy byly schopny sami předcházet chybovosti, nebo při nejmenším zajistit, aby chybovost nebyla tak vysoká jako v předchozích letech. Obdrželi jsme první pozitivní signál od Evropského účetního dvora v souvislosti s rokem 2015. Tři hlavní zdroje chybovosti v politice soudržnosti najednou vymizely. Ani veřejné zakázky, ani státní podpora nefigurovaly mezi hlavními příčinami chybovosti najednou. Evropský účetní dvůr dospěl k závěru, že v těchto dvou oblastech se chybovost snížila, a to zásadním způsobem. Aniž bych zacházel do nejbližší budoucnosti a do výsledků pro rok 2016, chci říci, že máme důvody k určitému optimismu, že to není pouze jednorázová záležitost, ale že k tomuto zásad, k potvrzení tohoto zásadního zlepšení dojde i za rok 2016. Alespoň tedy doufáme. Teď k diapozitivům, které jsou součástí mé krátké prezentace. Začínáme akčním plánem pro zadávání veřejných zakázek. Prvním nesmírně důležitým bodem tohoto akčního programu i programu pro státní podporu je nový mechanismus zavedený pro období roku 2014 až 2020, tedy předběžná podmíněnost. Jednoduše řečeno to znamená, že pakliže nejsou naplněny ze strany členského státu v určitých oblastech jisté předpoklady, Evropská komise má právo pozastavit platby těmto členským státům platby týkající se dotčených oblastí. Na jaře letošního roku jsme předběžně obecně vyhodnotili dopady tohoto mechanismu předběžné podmíněnosti. Tyto dopady jsme zhledali obecně pozitivními. V oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti státní podpory to určitě byla velmi užitečná páka. Páka, která donutí členské státy soustředit se na posílení kapacity v této oblasti. Když jsme zahájili období 2014 až 2020, tak jsme měli 12 členských států v oblasti eh, zadávání veřejných zakázek, které nenaplňovaly úplně ex ante kondicionalitu. Teď už jsou jenom čtyři. Takže osm přijelo opatření, která byla nutná. A i u těch čtyř členských států vypadá situace slibně, a doufáme, že pokud ne u všech, tak téměř u nikoho nebudeme muset eh, pozastavovat platby. A to čistě z toho důvodu, že provedli opatření, která jsme od něj žádali. To je první připomínka. Druhá připomínka se týká pracovní skupiny pro zadávání veřejných zakázek. Ta byla v Evropské komisi ustanovena už v roce 2014 a účastní se ji všechny zainteresované strany v Evropské komisi, generální ředitelství pro ESIF a generální ředitelství GROW. S tím, že externí podporu poskytuje Evropská investiční banka. Tato skupina se soustředovala na tři oblasti činnosti. Za prvé, dodržování Evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek – to je pořád výzva. K tomu se ještě vrátím. Máme tedy novou směrnici o zadávání veřejných zakázek. Ta platí a do poloviny minulého roku měla být transponována. Zatím ale transpozice nedoběhla. Druhá oblast činnosti má zvýšit transparentnost a účinnost procesu zadávání veřejných zakázek. Nová směrnice o zadávání veřejných zakázek má ještě další nový aspekt, a to používání veřejných zakázek jako nástroje strategické politiky. Tedy neorientovat se vždy na nejnižší cenu, ale v rámci výzev mít k dispozici i sociální, ekologické aspekty či inovaci. My bychom v každém případě rádi, aby se tato kritéria používala v politice soudržnosti budoucnosti více. Zadávání veřejných zakázek by se nemělo řídit pouze nejnižší cenou, ale mělo by k hodnotě a hospodárnosti přistupovat komplexněji. Potom ještě další výsledek této skupiny, který bych chtěl zmínit. Jsou to vodítka, které členské státy velmi rády přijaly a používají minimálně podle počtu stáhnutí z internetových stránek našich. Je to poměrně tlustá příručka, protože se jedná o složitá pravidla. Zároveň je ale tato příručka jednoduchá, protože jsme se chtěli vyhnout stávajícím bludným kamenům těchto pravidel. Ovšem na základě nové směrnice budeme muset tuto příručku aktualizovat, pracuje se na tom a aktualizovaná příručka by měla být k dispozici do konce tohoto roku. A za třetí, Rád bych zdůraznil činnost s konkrétními členskými státy. Snažili jsme se k tomu přistupovat prakticky, kde proto byly vhodné podmínky. A vyplatilo se to. Používali jsme rozpočet pro technickou pomoc, zapojili jsme do toho třetí stranu, v tomto případě OECD, které například pomáhalo Bulharsku a Slovensku s tím, aby naplnili ty předběžné podmínky. Na Slovensku šlo třeba o vytvoření strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek. To je příklad individuálního přístupu, který reaguje na konkrétní slabiny, na něž jsme narazili v jednotlivých členských státech. Pak ještě další iniciativa, kterou jsme spustili před rokem. Nazýváme ji Pakty integrity. Je to pilotní projekt financovaný z prostředku na technickou pomoc Tady je partner pouze jeden, nevládní organizace Transparency International. Je to tedy pilotní projekt, dobrovolný projekt, na základě kterého Transparency International sleduje procesy zadávání veřejných zakázek. K naší spokojenosti celá řada členských států se rozhodla této příležitosti využít. Vidíte je na mapě. Celkem jich je jedenáct. Tento pilotní projekt představuje 17 projektů v těchto 11 členských státech. V zásadě jde o to, aby všechny strany procesu zadávání veřejných zakázek podepsaly kodex integrity s tím, že vnější supervizor Transparency International následně bude zajišťovat, že tyto závazky eh, tito aktéři dodržují. Tedy jak zadávací orgán, tak dodavatel. Další téma, o kterém chci hovořit, se týká konkrétněji podvodů. Podvody jsou naštěstí jen okrajovou záležitostí, přesto ale chceme pomáhat členským státům s jejich odhalováním a s lepším bojem proti podvodům. V Evropské komisi jsme vytvořili informační nástroj, který vytěžuje data a snaží se v nich identifikovat podezřelé tendence, které mohou se objevit v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Je to nástroj, který jsme dali členským státům k dispozici bezplatně. A využívání vypadá velmi slibně. Většina členských států se na nás obrátila s tím, že by tento informační nástroj ráda využívala. Cílem tohoto nástroje, jak jsem říkal, je pomoci odhalovat podezřelé podmínky v procesu zadávání veřejných zakázek s cílem lépe zaměřit kontrolní činnost. No a nakonec se chci zmínit o iniciativě, ve které jsme se inspirovali naší činností během procesu rozšíření, která pokračuje i pro kandidátské země. Je to projekt, který se jmenuje Taiex a spočívá v tom, že v členských státech najdeme odborníky na určitou oblast, kteří se mohou podělit o své znalosti a zkušenosti s pracovníky státní zprávy jiných zemí. V zájmu zvýšení jejich kvalifikace a zkušeností. Funguje to velmi dobře. Probíhá tam spousta různých činností, a jejich velká část se právě týká zadávání veřejných zakázek. S tím, že naši odborníci v těchto zemích pomáhají. 21 členských států se právě zapojovala do TAEXu v rámci zadávání veřejných zakázek. Nicméně nechceme usnout na Vavřínech a doufáme, že klesající chybovost v zadávání veřejných zakázek se snad potvrdí i v letošním roce. Budeme si držet palce. Je to ale sisyfovský úkol. Máme změny v právní úpravě. Některé členské státy zatím novou směrnici o zadávání veřejných zakázek netransponovaly. takže nesmíme polevit. Budeme novelizovat tu velmi populární příručku pro praktiky v oblasti zadávání veřejných zakázek ještě v letošním roce. A zmiňoval jsem již také, že nová směrnice umožňuje strategičtější využití zadávání veřejných zakázek a rádi bychom tuto oblast rozpracovali i do budoucnosti. Co se týče samotného akčního plánu, tak eh, pochopitelně budeme sledovat jeho řádné provádění v praxi společně s generálním ředitelstvím GROW. Komisařka Krecu a komisařka Běňkovská na tom budou spolupracovat. Teď ke státní podpoře. Tady máme stejné problémy. Týkají se administrativní kapacity. Tady máme dva důvody, proč chceme zlepšit státní podporu. Tady totiž nejde jenom o ohrožení evropského rozpočtu. To prostě není. Tam jde spíše o to, že stát může poskytnout více státní podpory, než mu pravidla umožňují. Nicméně, není úplně optimální to, že ze strachu ze složitosti pravidel, kterými se řídí státní podpora, k tomu přistupuje řada státních orgánů naprosto minimalisticky. Tedy vytvoří tu státní podporu tak, aby byla podprahová, nevztahovala se na ní pravidla. To ovšem není zárukou toho, že přístup ke státní podpoře, kteří zaujali, je nejlepší pro naplnění veřejných cílů. Proto bychom chtěli, aby se zde situace zlepšila. Podobně jako u zadávání veřejných zakázek, i zde jsme se snažili pomoci tím, že jsme připravili vysvětlující dokumenty. Jeden jsme třeba přijali v červenci roku 2016 a který se týkal státní podpory jako pojmu, jako koncepce. ale pochopitelně v této oblasti můžeme udělat více a činíme tak. Jako u veřejných zakázek i zde jsme dosáhli pozitivních výsledků předběžnými podmínkami, které jsme v této oblasti nastavili. Na začátku mělo méně členských států zásadní problémy, jejich pět, které se v této oblasti ještě musí zlepšit. A teď vidíme, že Itálie je v konečných fázích zlepšení této situace a myslíme si, že se jim to podaří. Můžeme tady říci i pozitivní výsledky. A tento mechanismus může být určitou alternativou omezujících opatření a právních povinností. Evropský účetní dvůr navrhoval, abychom v každém členském státě vytvořili centrální rejstřík podle pravidla de minimis. Ale problém se zásadou de minimis spočívá v tom, že můžete překročit těch 200 tisíc euro za tři roky, pokud jako jedna firma dostanete pětkrát 50 tisíc euro. A proto potřebujeme centrální databázi, která by to umožnila vysledovat, tak abychom viděli, že tím, že se vytvoří několik projektů podprahových, tak není žádná firma, která přeskočí a, um, po hranici. Takže účetní dvor navrhoval, abychom stanovili takovýto rejstřík v každém státě. Evropská komise předložila legislativní návrh, ale zákonodárce ho nechtěl. Prostřednictvím předběžných podmínek jsme u některých států získali závazek, že vytvoří takovýto ústřední rejstřík. A stalo se to v České republice i na Slovensku. A jsme s tím velmi spokojeni. Nadále spolupracujeme mezi generálním ředitelstvím Regio a generálním ředitelstvím KONT. Snažíme se zacílit především ta odvětví, kde státní podpora je častější a tudíž kde jsou častější i chyby. A hodně státní podpory je v oblasti výzkumu a inovací, a v širokopásmových aktivitách a také v oblasti energetiky. Společně eh, s generálním ředitelstvím KOM jsme zorganizovali celou řadu školení pro členské státy k těmto konkrétním tématům. Myslím, že už nebudu zacházet do dalších detailů. Eh, používáme stejné nástroje pro státní pomoc jako u zadávání veřejných zakázek. Máme systém peer-to-peer. -peer. Eh, také pro eh, státní podporu? A možná jenom poslední příklad, který bych chtěl uvést ke státní podpoře. Dosáhli jsme takové malé revoluce v Řecku. Nejenom díky naší finanční pomoci, ale také díky naší technické podpoře společně s SRSS. V tuto chvíli máme v Řecku na toto období nový systém IT, který zajišťuje skutečně spolehlivé záruky. E, to bylo nesmírně potřeba. E, záruky týkající se otázek státní podpory. Především pomáhá vyhnout se tomu, aby docházelo k případům korupce či podvodu. Paní předsedkyně, vážení poslanci, závěrem bych chtěl říci, že eh, jsme skutečně hodně aktivní. Už bylo dosaženo prvních dobrých výsledků, to nás povzbuzuje. Nicméně naše pozornost se soustředí na další aktivity a samozřejmě počítáme s tím, že v nadcházejících letech vás budeme informovat o postupu v těchto oblastech. Já doufám, že eh, každoroční kontrola Evropského účetního dvora potvrdí dobré, dobré výsledky. Já jsem vás dobře neslyšel, proto jsem si dával sluchátka, ale vy jste se konkrétně ptali na seznam prioritních projektů v Řecku. jaká tam byla situace a zda vám můžeme poskytnout nějaké konkrétnější informace o výsledku jednotlivých projektů. Obecně bych mohl říci, že máme celkové pozitivní hodnocení toho, eh, co udělala tato iniciativa, kterou zahájil v roce 2011 komisař Hahn. A byla to taková výzva pro Řecko, Ukázalo to, že Unie má připravenou pomoc ve chvíli, kdy eh, Řecko procházelo velkými problémy. Došlo k mobilizaci veškerých aktérů v Řecku. Dnes ještě nemáme konečné hodnocení, ale je vidět, že to vedlo skutečně k hmatatelným výsledkům. Z posledních zpráv o těchto projektech eh, z května tohoto roku vyplývá, že eh, z celkových 160 prioritních projektů eh, Některé projekty nebyly dokončeny, 85 s objemem 7 miliard bylo dokončeno, 9 projektů, a to je 24 projektů, které znamenají 770 milionů eur. To jsou projekty, které jsou postupně zaváz, zaváděny. Znamená to tedy, že to jsou projekty, které byly rozděleny do dvou fází. To znamená, že budou dokončeny v druhé fázi během tohoto programového období. A máme 6 projektů, které odpovídají půl miliardě. Je to 18 projektů, to jsou projekty, které ještě nejsou dokončeny ale budou muset být dokončeny, protože to je součást našich pravidel eh, na rok 2017. Budou muset být dokončeny prostřednictvím národních zdrojů a to do roku 2019, pokud se nemýlím. Pokud tomu tak nebude, a potom bude muset být eh, navrácen příspěvek Evropské unie na tyto specifické projekty s ohledem na to, jak dlouho už jsem hovořil. Nebudu již prezentovat eh, další výsledky mezi nejrůznějšími projekty, které už byly dokončeny. A některé projekty jste viděli dokonce na vlastní oči. Jaké poučení ale jsme si vzali? Chtěli bychom pokračovat v tomto přístupu, eh, ale měl by být mnohem cílenější eh, v Řecku také během tohoto současného programového období. Už eh, jednáme s Řeckem, chceme mít omezený seznam prioritních projektů, ne 160, ale mělo by to být skutečně cílené, smysluplné projekty. Vypracováváme seznam těchto projektů a to by měly být projekty, na které se budeme co nejvíce soustředit. Ptali jste se také na časové lhuty. V tuto chvíli dochází k uzavírání programů. Jsou zde samozřejmě plánované lhuty, které jsou stanovené legislativou. V tuto chvíli Eh, finalizujeme eh, naše připomínky Řecku, žádáme eh, o doplňující informace k celé řadě otázek. Máme otázky k některým projektům z těchto prioritních projektů. Řecko bude mít dva měsíce na to, aby nám tyto informace poskytlo. Poté zhodnotíme odpovědi Řecka v každém případě bychom byli rádi, aby na podzim jsme mohli přijít opět eh, sem k vám, abychom eh, vám představili konečné hodnocení, konečné výsledky eh, těchto prioritních projektů. Vielen Dank. Ähm, Děkuji. kdybych, máme tedy víc, vycházet z roku 2017 nebo z jiného roku? 2017, dobře. Takže my se hodně zajímáme právě o Řecko, jsme vaši přátelé. Měla bych několik otázek a kolegové určitě také. Ještě bych se chtěla vrátit k těm čtyřem členským státům v tom akčním plánu, kteří u těch kde to ještě není všechno vyřešeno, u těch veřejných zakázek, které státy to jsou, potom v průběhu té cesty jsme se zabývali také eh, zabývali problémy nákupu eh, půdy, pozemků, a takže bych se chtěla zeptat, zda tento problém je řeš, nebo zda řešením je, že skutečně každý majitel těch pozemků musí před soud, zda to musí projít nějakým soudním řízením, anebo zda eh, jaká vypadá ta situace. Já jsem členkou Assistance Working Group, pracovní skupiny pro Řecko. A trojka tvrdí, že ten problém je už řeš, vyřešen. My bychom tomu rádi věřili, takže by bylo dobré, kdybychom také dostali určitou písemnou zpětnou vazbu, protože abychom tedy viděli, zda skutečně by tedy, zda to tak je to by bylo užitečné. Potom vám musím poblahopřát k tomu, že se těmi problémy zabýváte velmi cíleným způsobem. Myslím, že váš přístup už přinesl své ovoce. Teď bych chtěla od vás získat určité hodnocení. Ty eh, vaše četné aktivity regionálního ředitelství nebyly všechny tak úspěšné, jak bychom byli si přáli. Jestli můžete toto nějak zhodnotit a k těm všeobecným problémům, tak tam bych úplně jsem nepochopila, co se týká státních pomocí Eh, jste, hovořil jste o zřízení určitého registru, to je určitě dobrá věc. Jak daleko eh, jste tady v tomto a zda Evropská komise plánuje nějaký legislativní akt v této oblasti, protože bez legislativy, která je bude k tomu zavazovat, to asi členské státy nebudou dělat. A potom ještě jednou k Řecku. Byli bychom rádi, kdybychom mohli dostat ten seznam těch projektů, s určitou, eh, s tím základem pro výpočet. Uh, Vycházeli jsme ze základu, že je tam N plus 5, že to jsou projekty, které jsou poměrně dlouhodobé, takže skutečně zda můžeme soudit o, o těch projektů, zda tedy byly dotaženy do konce nebo ne a zda tedy se tam nepřišlo nějaké peníze to jsou tedy ty prioritní projekty, potom jsou ještě, je ještě mnoho dalších projektů na roky 2007 až 2013, které byly v Řecku plánovány. Mohl byste se soustředit na tyto, co se děje s těmi ostatními, protože Řecko dostalo ještě více, daleko více peněz, jak to tedy vypadá s těmi neprioritními projekty. To by nás také zajímalo. To by tedy byly moje otázky. A potom kolega Celer také požádal o slovo, prosím. Ano, já budu velmi stručný. Děkuji, pane Lemetr, za, vaše, za vaši prezentaci a za ten přehled, jak se komise snaží uh, v těch jednotlivých státech eh, pomáhat a řešit tu situaci, jak se prosazují ty prioritní projekty. Myslím, že to je velice důležité také v souvislosti s tou diskusí, jak to půjde dále s těmi financemi nad rok 2020, co se týká Řecka konkrétně a k těm státním pomocím. Myslím si, že i jsme vedli jsme paralelně debatu i ve výboru pro regionální rozvoj ale co se týká Řecka, tak tam bylo, bylo mnoho výjimek, mnoho specifických regulací k těm textům nařízení, také pokud jde o přidělování technické pomoci. Uh, a ve, v regionální, ve výboru pro regionální rozvojem jsme měli zvláštního zpravodaje, byl to kolega Arimon pro o, otázky Řecka, který byl poměrně frustrován tím, jak se situace v Řecku vyvíjí, protože tam se snažil kontaktovat s mnoha partnery, ale řekl, bylo to velmi těžké dostat nějaké konkrétní informace o stavu projektu spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Proto bych vás také požádal, jestli byste eh, mohl tedy se i poptat u řeckých kolegů a kolegyň, jak to tedy vypadá s prováděním těch projektů. Pokud chceme provádět dále politiku soudržnosti, já bych byl velmi pro, ale potom ty státy, které vlastně využívají této politiky, musí také prokázat, že opravdu jak zacházejí a že umí zacházet s tím nástrojem a že to, co bylo plánováno, také bylo dosaženo, zejména vytvářet pracovní místa, dosahovat růstu a že tedy ty evropské cíle jsou lépe dosahovány prostřednictvím těchto pomoc. Paní kolegyně Ayala Sender. Ano, děkuji. Já si myslím, že jsme zde zaslechli, slyšeli dobré zprávy a to, že Řecko vlastně už prošlo tím peklem, už je z, té nej, z toho nejhoršího období venku, kdy ten deficit a ten státní dluh dosahoval opravdu závratných vyšší. Myslím si, že včera jsme dostali tuto dobrou zprávu týkající se Řecka a doufám, že investice, které tam byly uvolněny, zejména prostředky z Fondu soudržnosti, že to opravdu pomohlo, že to je součástí eh, tohoto úspěchu, mm, kterého bylo dosaženo. Takže mm, myslím si, že tento výsledek je opravdu dobrý. Pane Elemetry, já bych vám chtěla položit následující otázku. Ty pak, pakty nebo dohody o těch nástrojích, to je také něco, co se využívalo pro Řecko a ostatně blahopřeji vám, že jste dokázali uh, Eh, tam eh, využít nástrojů pro zajištění lepší kontroly, lepší transparentnosti a také lepších výsledků, zejména v oblasti těch státních pomocí. Říkal jste, že jste si vybrali organizaci Trans- Transparency International, ale jak je odměňujete tady tuto nevládní organizaci? To bych ráda věděla. A za druhé, jak komise zajišťuje kontrolu tady toho všeho, pokud jde o podvody zejména? Myslím si, že jsou dva možné přístupy. Hovořil jste o tom nástroji pro vytěžování dat, ale jak bojujete nebo jak kontrolujete ty případné pochybné aktivity? Eh, jak kontrolujete, zda nedochází k spronevěřování prostředku. Pokud byste mohl uvést nějaké příklady, tak by to určitě bylo užitečné. Co se týká těch státních pomocí, kdo je konfiguruje, kdo je stanovuje, kdo Mohl byste nám poskytnout určité příklady i v této oblasti? Děkuji. Děkuji kolega Pirinsky. Thank you, Madam Chair. Děkuji předsedkyně. Já mám jenom pár otázek na komisi. Odkazovali jste na tu návštěvu, eh, kterou jsme měli eh, v září 2015. A této souvislosti bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné, aby nám komise řekla, zda mají nějaké informace o dvou nebo třech projektech, které jsme navštívili. Jeden z těch projektů eh, byl eh, vytvoření národního katastru, pozemkového katastru To byl jeden z těch projektů, který jsme viděli. A byli jsme svědky toho, že tam docházelo eh, k četným spožděním v souvislosti eh, se špatným fungováním eh, zprávy. A to samozřejmě vede k otázce důvěryhodnosti výkaznictví. To, že došlo ke spoždění vytvoření katastru. To samozřejmě brzdilo celou řadu dalších veřejných projektů. A mě by zajímalo, jestli eh, tuto věc, tento problém eh, komise řešila, jestli se na to soustředila a co o tom víte. A dále zde byl zvláštní projekt eh, naplnění umělého jezera vodou, jezera, které vyschlo. A to skutečně přilákalo naši pozornost, protože se zdálo, že to byl velice ambiciozní projekt na straně jedné a na straně druhé místní a, eh, zástupce a zde hovořil s tiskem. Chtěl, aby to jezero bylo naplněno včas. Bylo to pro něj nesmírně důležité, ale nám ten projekt připadal trochu zvláštní. A třetí projekt eh, byl velká výzva, to byl systém metra v Soluni. A metro se kopalo desítky metrů hluboko. A v podstatě eh, ty stanice metra zároveň se stávaly takovými eh, muzeji eh, kvůli archeologické historii. To byl skutečně obrovský projekt a mě by zajímalo, jak to probíhá dále, jak to tam vypadá. Možná byste nám k tomu mohl něco říci. Děkujeme. Nikdo další se nehlásí ostrovo, takže generální ředitel má slovo. Uh, Madam Chair, thank you. Uh, Paní předsedkyně, děkuji. Ptali jste se na ty čtyři členské státy, u kterých splňování podmíněnosti ex ante při zadávání veřejných zakázek stále chybí. Hovoříme o Rumunsku, Řecku, Bulharsku a Itálii. Naše hodnocení v tuto chvíli je, že Bulharsko a Itálie už toho téměř dosáhly a měli by toho dosáhnout během několika měsíců. Řecko je trochu spožděno za těmito dvěma členskými státy a Rumunsko je problematický případ. Rumunská vláda, nová rumunská vláda se rozhodla změnit přístup k zadávání veřejných zacházek, eh, ke standardním smlouvám na veřejné zakázky. A to jen před několika týdny. A to znamená, že se dostáváme do období velké nejistoty a není jisté, jak rychle budeme schopni zde dosáhnout výsledků a zajistit to, aby Rumunsko mělo pevný systém zadávání veřejných zakázek. Jsme v úzkém kontaktu s rumunskými úřady. A doufáme, že to přinese ovoce. A to včas. protože, jak jsem řekl, pokud tomu tak nebude, potom budeme eh, muset pozastavit platby, dokud nebude splněn požadavek eh, podmíněnosti ex ante. Rumunské úřady spolupracují s odborníky z EIB velice intenzivně. A můj kolega Popens zde byl včera odpoledne a on také před týdnem byl v Rumunsku. Jednal tam o tom, jaké kroky je třeba udělat během léta. Já osobně tam pojedu v září. Doufám, že se mi podaří dospět k závěru, že bylo dosaženo pokroku. V každém případě se snažíme na Rumunsko tlačit, ale v tuto chvíli nemohu říci, že situace v Rumunsku je uspokojivá. Eh, ve třech jmenovaných členských státech eh, je situace pozitivnější. Obecně, pokud jde o podmíněnost ex ante, dostáváme se do fáze konečného hodnocení. Na podzim eh, budeme mít možnost podívat se na celou řadu příkladů. Eh, eh, podmíněnost ex ante souvisí také s, s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí, jestli dodržujete směrnici odpadu nebo směrnici o ochraně vody. Je jasné, že některé členské státy stále ještě musí splnit své úkoly. Pokud do podzimu své úkoly nesplní, potom eh, bude muset dojít k pozastavení plateb, k cílenému pozastavení plateb. Já myslím, že to je pozitivní věc na tom regulatorním rámci eh, na období 14 eh, až 20. Máme zde určitou páku na členské státy, co udělat, když neplní požadavky. Takže já to vidím jako velice pozitivní mechanismus a jsem přesvědčen o tom, že nakonec všechny členské státy učiní výrazný pokrok, pokud jde o zadávání veřejných zakázek právě kvůli podmíněnosti ex ante. a že dojde k využití plného potenciálu sankčního mechanismu. E, dále e, e, žádala jste Žádala jste ještě o informace. k druhé části otázky ehm, hovořila jste o slově Landentschädigung. Mě to e, nic neříká, my vám odpovíme písemně. A jsem e, vděčný za to, co jste říkala o mých předchůdcích. E, nechtěl jsem udělat ten dojem, že to, o čem tady hovořím, je něco, co jsem udělal já sám. Samozřejmě jsem navázal na úsilí svého předchůdce. Nicméně bych řekl, že vzhledem k tomu, že akční plány, o kterých hovoříme, e, začaly fungovat od roku 2015, Můžeme říci, že skutečně je vidět pokrok. A ten pokrok je celkem přesvědčivý. Myslím, že to, o čem zde hovoříme, je opravdu něco, co je nesmírně náročné, a to je zlepšení správních kapacit. Pan Pirinsky správně upozornil eh, na určitou frustraci z toho, že v Řecku eh, se dostatečně rychle neposouval eh, projekt eh, vytvoření pozemkového rejstříku. A samozřejmě ano, to poukazuje na problém s, se správními kapacitami. A není to něco, co můžeme vyřešit my zvenku, nebo něco, co můžeme vyřešit rychle. Od roku 2015 uběhl nějaký čas a v podstatě mohu říci, že e, to, co, čeho jsme svědky, je povzbudivé. Myslím, že jsme na správné cestě. A doufejme, že výsledky se ještě zlepší v blízké budoucnosti. Pokud jde o centrální rejstřík, Jestli si to dobře pamatuji, snad to potvrdí kolegové z generálního ředitelství Competition. A během posledního eh, nařízení de minimis eh, komise navrhla, aby centrální rejstříky na národní úrovni byly povinné. A bylo to později zákonodárci změněno na něco dobrovolného. Co jsme tedy udělali? Pokusili jsme se, aby některé členské státy se zavázaly, že vytvoří centrální rejstříky a v rámci podmíněnosti ex ante. Nemohli jsme je nutit, protože neexistoval žádný právní závazek. Ale některé členské státy, konkrétně Česká republika a Slovensko, ehm, se rozhodly, že tento závazek naplní a v tuto chvíli mají fungující rejstříky. Pokud jde o e, řecké projekty, e, ten seznam 160 prioritních projektů, ano, poskytneme vám veškeré informace, včetně finančních informací o výsledcích těchto projektů. Uděláme to, jakmile letos dokončíme své hodnocení. Ptali jste se také na ostatní věci v rámci politiky soudržnosti v Řecku? Celkově mohu říct, že vnímáme Řecko jako zemi, která konečně zvládla vyčerpat veškerou podporu v rámci politiky soudržnosti. Samozřejmě eh, hodně pomohlo to, že jsme eh, přešli ke 100% spolufinancování. Reaguji tím také na to, co říkala paní Ayala Sender. Eh, došlo k tomu, že byl dokončen postup pro nadměrný schodek. To by také mohlo znamenat zlepšení. Zavedené změny byly přínosem. Samozřejmě prostřednictvím politiky soudržnosti byly financované různé projekty. V tuto chvíli ještě nemáme všechny informace, ale po provedení hodnocení z naší strany. Eh, vám budeme moci dát informaci o eh, konečné míře čerpání v Řecku, eh, která by měla být kolem 100 Řecko v podstatě využilo veškeré dostupné částky. K tomu, co říkal pan Cele. Nemohu s vámi než souhlasit. V Řecku v současné době není všechno v pořádku a nemůžeme v tuto chvíli očekávat, že implementace nového období 14 až 20, kde Řecko musí spolufinancovat, že implementace tohoto období bude tak úspěšná, jak bychom si představovali. A to je důvod, proč jsem řekl, že se chceme poučit z těch pozitivních eh, věcí, z toho eh, seznamu priorit a že chceme cílenějším způsobem se domluvit eh, s Řeckem na určitém omezeném čísle naprosto klíčových projektů, na které bychom se měli extra soustředit. Byl by to seznam asi 15 až 20 projektů. Ale kromě toho Budeme pomáhat Řecku, jak nejlépe to dokážeme. Máme vítr v plachtách díky některým těm projektům, o kterých jsem hovořil. Díky těmto projektům jejichž druhá fáze bude financována v současném období 14 až 20 a tyto projekty v podstatě mohou rozjet to období 2014 eh, až 2020. Nicméně eh, nesmíme usnout na bavřínech, musíme se soustředit ještě také na eh, následné projekty. Paní Ayala Sender se ptala na pakty integrity. Jak jsem říkal, je to pilotní projekt, který financuje Komise z technické pomoci. A teď bych chtěl apelovat na to, aby takováto technická kapacita v Evropské komisi zůstala i do budoucnosti. abychom byli schopni zahájit nějaké nové projekty a v některých členských státech zlepšit situaci. Takovýto pilotní projekt Paktu Integrity dostává 7 milionů z rozpočtu na technickou pomoc, a to během čtyřletého období, po které potrvá těch 7 milionů dostane k dispozici Transparency International. Ti následně budou muset provést praktickou práci při dohledu nad konkrétními procesy zadávání veřejných zakázek od jejich začátku do jejich konce. Ti jsou tedy naším vnějším dodavatelem, který dohlíží nad čestností těchto procesů. Co se týče zadavatelů veřejných zakázek, veřejných orgánů, tak ty se všechny účastní zcela dobrovolně. Ale jak z jména vychází, Cílem tohoto projektu je šířit podobný přístup i v budoucnosti v dalším programovém období. Žádali jste o konkrétní příklady. Konkrétní příklady eh, takových podezřelých situací, které by mohly být napojeny na podvody, odhalitelné díky systému Arachne. Tady by asi zase bylo nejlepší, kdybychom vám k tomu poskytli písemnou odpověď. Ale přesně jak jste říkali, cílem tohoto systému je agregovat různé ukazatele a různá data a následně si povšimnout eh, podezřelosti. Více vám na to odpovíme písemně. Pan Berinsky hovořil o tom eh, katastru pozemku. Mám pocit, že to je projekt, který se řeší v Řecku už desetiletí. A všichni víme, že je to základní stavební cihla budoucího trvalej udržitelného rozvoje v Řecku. Evropská komise se proto skutečně ze všech sil snaží o to, aby se tento projekt posunul ku předu. Spolupracuje na tom řada služeb. My spolupracujeme s SRSS. Využíváme externisty, v tomto případě spolupracujeme externě se Světovou bankou, pokud se nepletu. Ale prostředky k dispozici jsou, o peníze nejde, jde spíše o, o administrativní struktury a o státní zprávu v Řecku. A to je právě důvod, ze kterého vám dnes nemohu říci, jak rychle se v budoucnosti věci posunou ku předu. Ale opravdu bychom rádi, aby došlo k zásadnímu pokroku ještě v tomto programovém období. Také jste odkazoval ke, dvou, ke dvěma projektům, které jsou na prioritním seznamu. Co se týče doplnění té vodní nádrže, vy jste tam byl, já tu situaci neznám, ale bylo mi řečeno, že slavnostní otevření už má být brzy, takže předpokládám, že už tam zase ta nádrž je. Co se týče Soluně, tak myslím, že není ničí chyba, že by tam byl zachován rejstřík. To metro se posunulo. Nespomínám si přesně kdy, ale paní komisařka Krecu tam také byla na slavnostním otevření další zprovozněné části trasy. Takže tady já si nedělám žádné zásadní starosti. Děkuji. Děkuji, bylo to velmi zajímavé, co jste říkal. Protože pokud si neděláte starosti, tak si myslím, že je to dobré, protože hm, možná byste, se měl, možná byste tam měl také sám jet, abyste se na to podíval. Uh, to je k tomu metru, to jezero nebo ta nádrž. Byli jsme pozvaní také na to otevření, ale hm, jsme se zúčastnili, takže mohu hm, jen říci, kdo tedy dává ty peníze, tak by se tím měl také zabývat. Možná příští rok se pokusíme zase udělat určitou kontrolu follow-up v Řecku na místě, například kolega Pirinský může potvrdit, že to byla určitě velmi cesta, která přinesla velký užitek. Viděli jsme velkou zaangažovanost eh, komise do, do těch projektů a v Řecku. Takže toto je nesporné. A nikdo nemá žádné sebe menší pochybnosti o tom. Nicméně považujeme důležité dále tedy sledovat ty projekty v Řecku ve kterém, důležité ve kterém měsíci, na podzim to tedy bude a potom bychom od vás rádi dostali další informace, zvlášť, protože v rámci absolutoria s komisařkou že když, tam, když chceme hovořit i o jiných systémových problémech, ale vlastně Řecko je opravdu takový specifický problém, takže bychom byli rádi, kdybychom v této diskusi a v této výměně mohli pokračovat. Chtěla bych vám jménem našeho výboru poděkovat, přejeme vám opravdu hodně úspěchu a příště by bylo dobré, kdybychom měli určitá čísla, kdybyste nám předložil statistiky, Hm, výsledky konkrétní vyčíslené. Přejeme vám i vašim spolupracovníkům hezké léto. Hodně štěstí, děkujeme a tím jsme dokončili tento bod našeho programu a dostáváme se k dalšímu bodu. To je bod 16 a jde o Moje stanovisko je to agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví Eurojust. Já to zestručním. V nařízení komise jde o Eurojust a komise tedy předložila nebo připravila návrh pro ohledně Eurojustu, který už předložila v červenci 2013. V roce 2015 rada vydala také stanovi, své stanovisko kde ale z něho vyňala ustanovení, která patří k úřadu, Evropskému úřadu veřejného žalobce, tak ne, a do, dokud nebude jasné, jak to bude pokračovat s tímto eh, úřadem veřejného žalobce. A nyní máme eh, předloženou zprávu a máme zde zase vztah, eh, problém vztahu mezi Eurojustem a Evropským úřadem veřejného žalobce, který Máme předložených 19 pozměňovacích návrhů, který sekretariát zpracoval už před delší dobou. Já bych chtěla ještě vyplnit tady tu mezeru, co se týká vztahu, i doplnit o vztahy s OLAFem a úřadem Evropského veřejného žalobce. Kolegové z Libe říkají, že všechny ty oblasti, pro které EPO nemá e, příslušnost, nemá kompetence, protože jsou omezené určitým způsobem, tak ve vš- pro všechny tyto oblasti by měl být příslušný Eurojust, ale také OLAF zde má určité kompetence. Takže musíme určitým způsobem vyvážit ty vztahy mezi oběma nebo těmito třemi respektive eh, institucemi. Proto vlastně ta částečná zpráva nebo část zprávy se kon, soustředuje na tu institucionální stránku a věnovali jsme se o otázce kompetencí toho správního ředitele. Děkuji, Schanou, toho správního ředitele. Děkuji sekretariátu za tu přípravu těch pozměňovacích návrhů, nicméně ještě dodatečně něco připravíme. Plánuji to přes víkend a myslím si, že eh, harmonogram časový pro pozměňovací návrhy je 17. července v poledne. Takže potřebuji ještě trošičku času, abych toto všechno dokončila, abychom také s kolegy Libe se shodli na těch oblastech, kde oni jsou příslušní, to znamená vztahy mezi OLAF, EPO, Eurojustem, to jsou věci, které se jaksi kloubí, ale zatím rada ještě nepokročila také s tím nařízením. Mrzí mě, že nemohu zatím vám říci více o tom, ale budu na tom dále pracovat tak abychom v každém případě také zorganizujeme schůzku stínových zpravodajů, až budou k dispozici všechny pozměňovací návrhy. Kolegyně Ayala Sender požádala o slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já si myslím, že určitě vyvineme mimořádné úsilí, abychom eh, převzali některé z vašich myšlenek. Domnívám se, že mm, je to jde dobrým směrem. Hovoří jménem kolegyně paní Brukman, která se zde dnes nemůže účastnit naší dnešní schůze, ale předložila zde písemně některé pochybnosti, abych tak řekla, nebo věci, které jí působí starosti. Zejména tedy má dojem, že vytvoření úřadu veřejného žalobce, který by měl být, mít určité vztahy nebo patřit do, zařadit se do hierarchie s Eurojustem a Olafem, tak se domníváme, že tento nový návrh nařízení určitým způsobem příliš pře, přetížený, nebo je příliš, mm, že vlastně to bude ještě zvyšovat byrokratickou zátěž Eurojustu, toto všechno. Vy sama jste hovořila o vztazích s tím novým e, Evropským úřadem veřejného žalobce. Všechno toto je potřeba daleko více ujas, ještě vyjasnit co přesně ten veřejný, ten úřad veřejného žalobce bude dělat. Potřebujeme nějaký vyčerpávající seznam. Já si myslím, že spíše činnost tady tohoto úřadu by bylo potřeba doplnit. Ale je pravda, že když ta jednání probíhají na mezi vládní úrovni, tak je to obtížné, takže je potřeba toto sladit na e, evropskou úroveň. Co se týká toho administrativního ředitele, víme, všichni, že parlament spíše se zabývá tou kontrolou tohoto všeho, ale nicméně bych ráda pochopila, proč si myslíte, že by bylo dobré nebo vhodné se eh, přidělit tomuto člověku určitý status podobný eh, komisaři. Co vlastně bude jeho pracovní náplň? protože on vlastně bude plnit rozhodnutí kolegia a to kolegium je mezivládní. Takže trošičku nevidím úplně jasně, aby nemusel tento ředitel vykonávat potom ta špatná rozhodnutí, která přijmou ostatní. A potom se mu budou moci předhazovat, jak si ta, ta špatná rozhodnutí nebo š, š, špatné kroky, o kterých rozhodnou jiní ten rozpočet také není zas až tak vysoký, takže já chápu vaše určité obavy. Ano, je potřeba eh, posílit přítomnost parlamentu, jeho kontrolu v této oblasti. S tím také souhlasíme. Ta rozhodnutí bude přijímat to kolegium zase bychom neměli vlastně jaksi mu přidělovat větší odpovědnost než jiným, protože, jak říkám, v podstatě kolegium ponese tu odpovědnost. Děkuji. Děkuji, kolega Sarvama. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedající. Jenom velice stručně. Rád bych poděkoval za dobrou práci. A podpořil to, abychom se zabývali transparentností a bránění střetu zájmu. To tež platí i pro ochranu finančních zájmů. To jsou tři věci, které jsou opravdu klíčové v tomto stanovisku i jinde, především co se týče Eurojustu. Budu se těšit na další spolupráci. A v každém případě to velmi podpoříme. Děkuji. Nikdo další se nepřihlásil o slovo, pokud vidím. Já bych samozřejmě toho o tom, co se týká toho správního ředitele Eurojustu, je to poněkud obtížné, protože nechceme oslabit úrole, úlohu Eurojustu a samozřejmě nesmí stát osamoceně v jeho čele, ale pro něho to bude určité posílení, protože bude moci prosazovat eh, také ty věci, kde byly jednotlivé různé části, tak trošku zvlášť a my jsme se proto pokusili tady tyto administrativní funkce jaksi skloubit, spojit do jedné funkce. Máme tři hráče, nebo čtyři v podstatě, skoro na stejném terénu. Je to EPO, OLAF, Eurojust a Europol. A nyní máme členské státy, které jsou uh, v EPO, potom těch 20, pro, kterých, pro které platí jiná pravidla, potom 7, pro která, kteří tam nejsou a pro která platí jiná pravidla. Takže nyní musíme co nejefektivněji propojit tyto čtyři orgány. Je to skoro nesplnitelný sen a proto vlastně v té analýze v popis, souhlasím s popisem kolegyně Ayala Sender, ale já jsem se snažila mu jak si posílit jeho pozici nebo dát mu silnou pozici. A otázka, kdo to bude dělat, jakým protože tam budou potom zapojovány ještě ty členské státy, které budou také vyvíjet svůj vliv na tu pozici a tak dále. Pokud máte nějaké lepší nápady, tak budou vítané. Uh, ale obávám se, že zde nemáme žádný lepší návrh v této chvíli. Proto jsem to navrhla tímto způsobem, takže pokusím se, nebo určitě o víkendu budu o tom, na tom ještě pracovat. Kolegyně Holmajer, ano, já také, co se týká EPO, bude to velmi trnitá cesta, a musíme říct, že před krátkou, eh, že pro vás určitě by to mělo mít nějakou pozitivní přidanou hodnotu. Vedli jsme už velice dlouhou debatu, já nechci vlastně se k tomuto všemu vracet, ale celá, hovořilo se o harmonizaci celé justice, celého justičního systému, ale to v podstatě ani nebyl ten cíl ale něk ty cíle musí být jasné a opravdu to propojení EPO, OLAF a Eurojust, to musíme nějak vyřešit, protože tady ty tři organizace společně Eurojust řeší stále vyš, větší eh, případ koordinuje, kde potom bude OLAF a EPO tady v tomto. Myslím si, že zatím to není úplně jasné není to efektivní, co členské státy zatím to realizují. Už to by byla obrovská pomoc, kdybychom alespoň všichni si na tom sedli a shodli se. Byl by to už velký krok ku předu. Já v této věci Myslím si, že všechno, co se mohlo pokazit, tak se zatím pokazilo tady v tomto. Za DG Just je tady, za Evropskou komisi je tady paní Mentre. Prosím, máte slovo. Děkuji. Co se týče vztahu mezi EPPO a Eurojustem a OLAFem, tady z právního textu musí jasně vyplývat vztah mezi EPPO a Eurojustem. V tomto smyslu ve zprávě Libo nacházíme pozměňovací návrh. Uvidíme, jestli tuto situaci bude ještě více vyjasnit. Protože, jak říkáte, je důležité, aby to bylo z právního textu jasné. Teď, co se týče instituční části. Návrh Evropské komise byl koncipován v souladu s, se společným přístupem k decentralizovaným agenturám. Jinými slovy, tedy komise má být zastoupena v řídící radě i ve výkonné radě. Vy jste toto nezměnili, ale ve zprávě Libe jste říkali, že komise by neměla být ve správní radě a to je pro nás nepřijatelné. A vidím, že je dobré, že nás podporujete v tomto, protože je důležité, aby komise byla v eh, té správní radě eh, zastoupena, protože jenom v té výkonné by to nestačilo. Teď, co se týče výběru správního ředitele, tak tam zase máme, že komise vybere kandidáta, eh, respektive, že vybere ten užší seznam, který pak bude předložen správní radě. Zatímco ve správě Libe komise už ten seznam nedělá, dělá to výkonná rada a to si myslíme, že také není žádoucí. A vidíme, že nás také v tomto podporujete, takže to je jediná připomínka z naší strany. Děkuji. Bohužel se nám opět zaseknul technický systém. Takže děkuji vám, takže já se pokusím toto všechno ještě nějak spojit a skloubit a neváhejte předkládat mi nařízení. Takže už nemáme tlumočení? Ano, máme, takže tím jsme dokončili náš program. Děkuji vám a jak bylo již řečeno, budeme se snažit dělat, co budeme moci budeme se zabývat potom touto věcí 14, 4. Eh, září. Pokusím se zorganizovat ještě krátce před po letních prázdninách eh, schůzku štínových zpravodajů a potom také budu hovořit se zpravodajem. Takže tím jsme vyčerpali náš program. Eh, přeji vám všem hezké léto, hezké prázdniny, odpočiňte si, tímto končím naši schůzi a prosím, vám, a prosím vás, abyste všichni, kdo nejste koordinátoři, opustili místnost, abychom mohli hned začít se schůzí koordinátorů. Děkuji.